Okay, good morning everybody. Dobré ráno. Já nyní přejdu do švédštiny. Takže prosím, nasaďte si sluchátka. Vítám vás všechny na posledním zasedání eh, našeho výboru před letní přestávkou. V bodě 1 máme eh, přijetí pořadu jednání. Rád bych tedy pouze sdělil, že bod 8 naší agendy kdy budeme hlasovat o stanovisku paní Kracas, eh, bude odložen až na 3. září. A pokud tu nejsou žádné námitky, tak eh, tak tímto přijímám e, navržený pořad jednání. Přejdeme tedy k sdělením předsedy, pokud jde o doporučení koordinátoru a e, protokol ze zasedání koordinátorů. A pokud jsou tu určité pozměňovací eh, návrhy, a eh, tento zápis je tedy také schválený. Přesouvám se k bodu 3, eh, sdělení předsedy. A tady bych chtěl jenom upoutat vaši pozornost na to, že zítra omlouvám se, zítra v 9.00 bude eh, Leila Sana z Turkie, z, z Turecka v našem parlamentu a budeme mít společnou schůzi s Výborem pro lidská práva. Jak víte, tak je to iniciativa našeho výboru a doufám, že mnoho našich členů bude zítra přítomno, až Leila Sana bude hovořit o svobodě projevu a ženských právech v Turecku. Potom se tedy přesuneme k hlavním bodům eh, dnešního dopoledne a u bodu čtyři bych rád přivítal eh, kyperskou delegaci. Vítejte v našem výboru, jsme velice rádi, že vás tu máme a bude skvělé mít možnost si s vámi pohovořit. My už jsme se setkali na eh, delegační cestě do Kypru. Je to krásný ostrov a byla to krásná akce. Měli jsme si o čem povídat, o, roz, o velké spoustě vašich plánů. Vím také, že si vysoce ceníte těch otázek, které je projednává náš výbor a kladete na ně velký důraz. Takže se velice těším na to, co kyperské předsednictví vykoná v této oblasti v příštím půlroce a těším se na dobrou spolupráci a plodnou výměnu e, názorů která povede k vyšší rovnosti pohlaví v Evropské unii. Nejprve bych tedy předal slovo eh, ministrům. Máte dohromady 20 minut, můžete se mezi sebou nějak rozdělit, to si rozhodněte sami. A poté, co promluvíte, co přednesete své příspěvky, tak dostanou slovo koordinátoři našeho výboru a potom eventuálně další poslanci našeho výboru a potom e, dostanete slovo opět vy a odpovíte na jejich otázky. Takže ještě jednou srdečně vítejte, děkuji, že jste přijeli a tímto předávám slovo vám a vy se rozhodněte, kdo z vás začne. Ευχαριστώ κύριε αποτελεί για μένα τιμή που βρίσκομαι σήμερα μαζί. Děkuji, pane předsedo. To je opravdu pro mě velkou ctí, že jsem tady dnes mezi vámi. Eh, kyperské předsednictví uznává posílenou pozici Evropského parlamentu, což je velice důležité pro růst v Evropě. Rovnost práv je v Evropě velmi důležitá a je to zakotveno v našich eh, předpisech. Kypr eh, hájí princip rovnosti a chce eh, ze všech sil přispět k posílení práv žen, k respektování rovnosti a pro rovné příležitosti mužů a žen. Podobně jako další členské státy EU, Kypr je odhodlán, že bude uplatňovat akční plán a pekingskou, pekingské prohlášení, což je velice důležitý nástroj eh, pro posílení rovnosti v naší společnosti. Podobně také v, kateg- v strategii Evropa 2020 úloha žen je velice důležitým předpokladem pro posílení e, této oblasti. Soustředuje se totiž na otázky zaměstnanosti, rovnosti příležitostí, skloubení profesního života s rodinným a osobním životem a začlenění genderových aspektů e, je potřebné ve všech oblastech, jak na národní, tak na evropské úrovni a je třeba začlenit všechny zúčastněné strany, včetně evropských institucí. Jak víte, v roce 2011 s Dánskem a Irskem přijal Kypr společné prohlášení, které vyjadřuje priority těchto tří států pro posílení rovnosti eh, příležitostí během těchto 18 mm, měsíců, kdy tyto tři země předsedají či budou předsedat. Chtěl bych se také soustředit na otázku násilí páchaného na ženách. Dále na otázku eh, účasti eh, mužů i žen na všech úrovních rozhodování ve vedení podniků na otázku postavení žen v době krize a eh, dále na otázku žen v období, rozpočtovém období 2014 až 2020. A také se chci zaměřit na otázky Evropského institutu pro rovnost eh, práv pohlaví. Nejdříve se tedy podívejme na první otázku. Otázka tří priorit, do kterých patří také násilí páchané na ženách, tak jak je to vyjádřeno v plánu komise pro eh, zabránění násilí na ženách eh, a pro potvrzení práv žen. Rada považuje tuto otázku za prioritní. Žádá, aby byla přijata náležitá opatření, aby byla vyjádřena v Evropském paktu eh, pro rovnost příležitostí 2011-2020. Kypr se zasazuje eh, za boj proti násilí páchaného na ženách a chce eh, přispět k vypracování strategie v této oblasti. Například eh, Evropský rok by měl být věnován tomuto tématu. Rada tady skoordinuje svou činnost s Evropským parlamentem a soustředuje se na otázky sociální i další a na všechny aspekty ochrany žen. Je to důležitá věc pro evropské občany, protože se takto vytváří rámec, který by ochránil oběti a vytvořil rámec pro ochranu obětí v přeshraničních stazích. Kyperské předsednictví uznává důležitost tohoto tématu ochrany eh, obětí a proto toto téma prosazuje v radě. V rámci akčního plánu z Pekingu eh, se kyperské předsednictví zaměřuje na závěry rady eh, ve věci boje proti násilí páchaného na ženách. Dále také se zaměřuje na otázky násilí v domácnosti, domácího násilí a otázky rovnost příležitostí. Rada i Evropský parlament se shodují, že je velice důležité a naléhavé věnovat se otázce násilí páchaného na ženách. V programu DAFNE došlo k velmi dobré spolupráci. Je tady také směrnice proti obchodování s lidmi, konkrétně se ženami, a také směrnice na ochranu obětí. V této směrnici je zahrnut eh, také aspekt genderový. Kyperské předsednictví se soustředí na téma ochrany obětí eh, domácího násilí a soustředí se na opatření akč, pekingského akčního plánu. Žádali jsme aby boj proti násilí páchaného na ženách byl prioritou. Ovšem, bude na komisi, aby se rozhodla, zda takovou strategii chce vypracovat. Kyperské předsednictví bude podporovat vypracování evropské dlouhodobé strategie, která bude brát v úvahy různé skupiny, včetně mužů, bude brát v úvahu ženské organizace a další eh, zúčastněné strany a další nevládní organizace. Budeme také propagovat to, aby rok 2015 byl vyhlášen jakožto Mezinárodní rok eh, boje proti násilí páchaného na ženách. Rovné zastoupení mužů i žen na různých úrovních rozhodování, včetně správních rad podniků. Eh, ženy představují 60 absolventů vysokých škol, ale přitom jsou tak velmi málo zastoupeny v rozhodujících orgánech, zejména soukromých eh, podniků. Pouze 14 členů správních rad podniků a pouze 3 předsedů správních rad velkých podniků jsou ženy eh, podle výsledků průzkumu, který byl učiněn nedávno. V rámci strategie pro eh, rovnost mezi ženami a muži eh, na období 2010 až 2015 komise prohlásila, že eh, bude řešit tuto otázku. Paní komisařka Redingová nám řekla, že se zavazuje že bude tlačit na podniky, aby zvýšily zastoupení žen alespoň na 30 v roce 2015 a 40 eh, v roce 2020. V únoru 2012 eh, Rada ministrů pro zaměstnanost a sociální otázky a zdravotnictví a ochranu spotřebitelů zahájila eh, diskusi na téma ženy ve správních radách podniků a zkoumala e, otázky, jak zlepšit tuto situaci. Někteří ministři podpořili e, myšlenku zavést závazné kvóty. Další dávali spíše přednost dobrovolnému přístupu. Evropská komise e, zahájila veřejné konzultace které by měly přispět k přijetí opatření v této oblasti. Evropská komise v současné době e, zkoumá, do jaké míry je vhodné e, navrhnout legislativní iniciativu, aby bylo možné zajistit e, spravedlivé zastoupení mužů a žen v rozhodujících orgánech podniků. Jaké jsou v tomto směru hlavní body? Já bych chtěl říci, že rada podporuje mm, myšlenku, že zastoupení mužů a žen na všech úrovních rozhodování eh, je důležitou otázkou za podmínky, že eh, tady bude rovnost eh, kvalifikace, rovnost schopností. Když se zvýší účast žen na oblasti rozhodování, velmi to zlepší situaci žen na trhu práce a také to posílí eh, podniky. Nedat šanci ženám využít eh, svého talentu je nespravedlivé. Znamená to plítvání lidským kapitálem. Evropa tím ztrácí. Ministři diskutovali také o otázce rovnosti příležitostí ve správních radách podniků v, dubn, v únoru na zasedání Rady EPSCO je tady široce uznávaná nutnost eh, posílit úlohu žen na všech úrovních rozhodování a různé země postupují různým způsobem. Jak eh, víte, rada se přiklání eh, k legislativnímu opatření, neboť rada také je spolu legislativním aktérem a tady očekáváme předložení návrhu ze strany komise. V roce 2009 eh, přípravný rámec pro strategii Evropa 2020 eh, umožnila radě přijmout celou řadu závěrů nazvaných rovnost příležitostí, posílení růstu a zaměstnanosti, přínos eh, k Lisabonské strategii po roce 2010. V těchto závěrech je zdůrazněno, že rovnost příležitostí je e, zásadně důležitou otázkou pro naplnění cílů Evropské unie v oblasti soudržnosti, e, v oblasti sociální, ekonomické, finanční, pro zajištění vysoké míry zaměstnanosti a vytvoření udržitelného růstu, zajištění konkurenceschopnosti a také pro to, aby bylo možné lépe čelit demografické výzvě. Jaká situace tedy existuje? V širším ekonomickém eh, hledisku o tom hovoří strategie Evropa 2020. Je zde uvedeno, že je třeba zvýšit procento nebo míru zaměstnanosti jak mužů, tak žen až na 75 Je zde dokument Evropské komise nazvaný Pokrok v oblasti rovnosti příležitostí mužů a žen v roce 2011. Procento zaměstnanosti žen je sotva 62,2 oproti mnohem vyššímu procentu mužů. Zvýšení tohoto procenta zaměstnanosti žen je mm, podmínka sine qua non pro dosažení cílů strategie 2020. Chtěl bych zdůraznit, že akcent, který klademe na rovnost příležitostí mužů a žen, to nemůžeme vnímat jako mm, ekonomické břemeno. Naopak, je to velice důležitý předpoklad pro silnou ekonomiku, pro všechny občany. Eh, Rada uznává důležitost rovnosti příležitostí v době ekonomické krize a vidí nutnost začlenit genderový aspekt do strategie 2020. Pokud jde o finanční víceletý rámec 2014-2020, program DAFNE byl vypracován radou a parlamentem a má za cíl bojovat proti násilí páchaného na ženách. V roce 2013 tento program končí. Program který bude následovat, se jmenuje Práva, rovnost a bude to na období 2014 až 2020. Půjde, to, půjde o program Progress. V červnu 2012 Rada schválila částečný přístup k tomuto návrhu nařízení. Jde o to zdůraznit dva aspekty aspekt genderový a také otázku ochrany obětí eh, v rámci boje také pách, proti násilí páchaného na ženách. Důležité je pokračovat eh, v osvětovém působení u této otázky, kterou sledoval program DAFNE. Je třeba bojovat proti eh, mrzačení ženských genitálních orgánů, proti dalšímu násilí páchaného na ženách, mladých dívkách i dětech, děvčátkách. E, to zůstává stále prioritou i přes škrty v rozpočtu. Kyperské předsednictví bude zdůrazňovat rovnost příležitostí a boj proti násilí páchaného na ženách a bude zdůrazňovat otázku ochrany obětí násilí páchaného v rodině. Hlavní cílem, hlavní cílem je posílit eh, rovnost příležitostí, posílit evropské instituce v tomto boji proti diskriminaci z důvodu pohlaví, zvýšit osvětu v těchto oblastech. Evropský institut bude sehrávat eh, svou úlohu ve všech otázkách týkající se monitorování pekingského prohlášení. V širším rámci světové krize a rozpočtových škrtů Evropský institut bude muset eh, o 5 snížit počet svých pracovníků v nejbližších letech. Evropský institut pro rovnost příležitostí je příkladem, je důkazem zaangažovanosti Rady i parlamentu eh, pro eh, rovnost příležitostí. Existence důvěryhodných statistik je velice důležitá. Evropský institut tady velmi rychle rozjel svou aktivitu a je to centrum, které má velké zkušenosti v této oblasti. Rozhodně v rámci hospodářské krize nelze spochybňovat existenci tohoto institutu. Kyperské předsednictví je vděčné za spolupráci, která eh, při vytváření institutu probíhá a soustředuje se na boj proti násilí páchaného na ženách. To všechno jsou témata, která budou předmětem dalších eh, diskusí. Pokud jde o konkrétní akce, s kterými počítá kyperské předsednictví, chtěl bych vám říci, že zorganizujeme Evropskou konferenci na vysoké úrovni na téma násilí eh, páchané na ženách eh, v rodině, v domácnostech. Eh, budeme hovořit o různých eh, postupech, o zkušenostech různých evropských zemí v této oblasti. Bude se konference konat v Nikozii 8. a 9. listopadu tohoto roku. A já věřím, že předseda eh, tohoto výboru, vašeho výboru, bude přítomen na konferenci a že vyslechneme jeho názor na tyto věci. Dále jedna eh, konference na vysoké úrovni se bude týkat mainstreamingu. Ehm, eh, otázka zohlednění genderového aspektu. Eh, bude to organizovat Ministerstvo spravedlnosti na Kypru. Má kolegyně o tom bude hovořit podrobněji. Eh, bude to také eh, setkání, které proběhne v Nikozii. A na závěr bych chtěl ještě zopakovat, eh, že kyperské předsednictví věnuje velikou pozornost přikládá velkou důležitost spolupráci s Evropským parlamentem v rámci našeho předsednického pololetí. Děkuji vám za pozornost a po vystoupení mé vzácné kolegyně jsem k dispozici na případné otázky. Děkuji. Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, pro mě je to nesmírná čest a také nesmírná radost eh, smít být mezi vámi ve vašem výboru a představit vám naše předsednictví. Jsem tady společně eh, s kolegyněmi a s kolegy, včetně ministra spravedlnosti a chtěli bychom vám představit náš program. Ve fázi, která je životně důležitá pro další vývoj EU, chci podpořit velký význam, který má spolupráce s Evropským parlamentem, význam, který má tato spolupráce pro nás. Již jsme měli příležitost eh, vás informovat o programu kyperského předsednictví, také i o opatřeních, eh, která chystáme u nás na Kypru. Doufám, že vaše návštěva byla pro vás velmi příjemná, že se vám líbilo také naše, naše pohostinnost. Byla to skutečně velmi konstruktivní návštěva. Chtěla bych ještě jednou zdůraznit, že kyperské předsednictví na nesmírný zájem na další spolupráci s Evropským parlamentem pro prosazování priorit EU. Jde o to, aby skutečně život pro všechny evropské občany v sobě měl zakomponovanou vysokou kvalitu. Evropský parlament má pro nás nesmírný význam. Již v říjnu 2011 jsme navázali kontakty s jednotlivými poslanci, ale také i s výbory. A v rámci těchto kontaktů jsme hovořili mimo jiné s panem Gustafsonem, ale také s koordinátory jednotlivých frakcí. Tyto kontakty byly nesmírně důležité a dostali jsme také zprávu o tom, jaká stanoviska zaujímá parlament k jednotlivým tématům. Eh, Kypr má předsednictví ve velmi složité době krize, která ovlivňuje také kvalitu života občanů. Jak občané, tak země stojí pod velkým sociálně-politickým trakem a také pod tlakem vysoké nezaměstnanosti. Důležitým bodem v době krize je, mimo jiné také další rozvoj rovnosti pohlaví. Hospodářské problémy, ale také politika úspor mají samozřejmě dopad na ženy. Celá řada žen pracuje na částečný úvazek anebo mají omezený pracovní úvazek což znamená, že v takovýchto dobách krize jsou ženy více zranitelné a na základě takovýchto potíží je nesmírně nutné, aby do středobodu naší politiky se dostala žena jako základ, žena, která je součástí politiky rovnosti pohlaví. Rovnost pohlaví je důležitá a znamená to také základní práva, jejich zajištění pro velkou část obyvatel, ale nejen to, znamená to také eh, růst politické a inovativní Evropy. Udělali jsme obrovské pokroky, například při přístupu žen k trhu práce, při vzdělávání žen. Situace je dokonce mnohdy lepší než situace mužů a hrají ženy důležitou roli ve společnosti. Nicméně zbývá ještě hodně vykonat tak, abychom dosáhli cíle plné rovnoprávnosti. Existuje diskriminace, mimo jiné také na trhu práce. Ženy mají i nadále problémy s přístupem na trh práce a udržení se na trhu práce. Také odměna na trhu práce je různorodá. Eh, ženy se málo účastní na procesu rozhodování, ale také na politickém dění. Ženy z velké části pracují v, domáčn, v domácnosti, pracují na částečný úvazek, což znamená, že obvykle mají prekaritní zaměstnání, mají nižší odměňování, mají nižší důchody a to všechno je nedobré. Legislativní lámec přispěl také k tomu, že se nám podařilo získat určité pokroky v oblasti rovnosti. Velkou roli přitom hrála iniciativa EU a také iniciativa ze strany parlamentu, ale samotná legislativa není dostačující, protože legislativa musí být převedena do praxe. To je důležité, důležité pro všechny státy, členské státy a všechny se musí postarat o to, aby byla tato legislativa převedena do praxe. A navíc musí být založeny mechanismy monitoringu monitorování, kontroly, protože účinná rovnost eh, může být prosazena pouze tehdy, když je jako taková vnímána obyvateli je třeba začít již v dětství a systém rovnosti pohlaví se musí promítat do všech oblastí, jak ekonomického, tak politického života. A to povede ke zlepšení Evropy jako takové. To je naše centrální poselství. Chtěli bychom přispět k tomu, aby náš vývoj měl trvalé udržitelný prospěch pro všechny muže a ženy, ale také i pro budoucí eh, delega. Pan minister spravedlnosti vás informoval o některých tématech, na které se chceme soustředit, mimo jiné také na téma rovnost pohlaví. Já bych chtěla zdůraznit eh, význam prevence prevence veškerých forem násilí na ženách. Často se koncentrujeme pouze na téma rovnost pohlaví na trhu práce. To je sice správné, protože ten přístup na trh práce pro ženy je nesmírně důležitý, ale Násilí na ženách existuje i nadále. Z toho důvodu je důležité, aby toto téma se opět dostalo na pořad jednání. A tento e, fenomén, proti němu musíme bojovat. Z toho důvodu jsme se rozhodli, že se budeme zabývat indikátory z pekingské platformy, hlavně podporou obětí. Chtěli bychom, aby rada učinila určité závěry a zároveň bychom eh, chtěli využít zkušenosti Evropského institutu pro rovnost pohlaví. Jde o to, abychom bojovali také o proti chudobě a vylučování mimo jiné také dětí. Rádi bychom se zabývali také eh, zaměstnaností rodin s dětmi. Je důležité bojovat proti chudobě, hlavně u dětí. Chtěla bych ještě jednou zdůraznit, že chceme pořádat konferenci, a to v říjnu 2012 právě k tomuto tématu. Samozřejmě na ní pozveme také Evropský parlament. Další důležitou prioritou ohledně rovnosti pohlaví je také různé odměňování žen a mužů. Kypr je nesmírně pozorný vůči tomuto problému, protože existují státy, kde rozdíl mezi odměňováním může dosahovat až 21 Příčiny jsou různorodé. Velmi často je situace taková, že ženy pracují v odvětvích, které jsou tak jako tak málo placené, nemají dostatečné vzdělání. A rozdíly mezi odměňováním mužů a žen ovšem nekončí také u žen, které jsou dobře vzdělané, které se dostaly až na vrchol kariérního řebříčku. V každém případě musíme hledat řešení tohoto problému. A kyperské předsednictví i k tomu eh, chce organizovat třetí paritní konferenci, a to na téma rozdíly při odměňování mezi muži a ženy. Během této eh, konference budeme mít možno diskutovat o osvědčených praktických postupech. A část této konference se bude zabývat také tím, jaká opatření je možno udělat ze strany podniků, tak, aby odstranili tyto rozdíly v odměňování a postarali se o zhodné odměňování mezi muži a ženami. Velmi Podrobně jsme se zabývali programem, mimo jiné se také zakládáme při jeho rozpracování na doporučení parlamentu a komise pro použití těchto zásad. Samozřejmě i na tuto konferenci pozveme zástupce parlamentu. A co se týče směrnic na ochranu těhotných žen a kojících žen, tak tady bychom chtěli nalézt řešení, které by bylo vyrovnané. Řešení, které by bylo vhodné jak pro děti, tak pro ženy. Chceme spolupracovat samozřejmě s radou, ale také s Evropským parlamentem, tak, abychom našli společného jmenovatele a mohli tuto kapitolu uzavřít. Kyperské předsednictví se také bude snažit pokračovat v pracech ohledně nediskrimace mužů a žen. Tyto práce započaly během předcházejícího předsednictví. Na závěr bych chtěla ještě jednou zdůraznit, že doufám, že bude mít velmi úzkou konstruktivní spolupráci s Evropským parlamentem a tak pomůžeme prosadit takové politiky, které eh, pomohou Evropě ke znovu oživení, ke blahu všech občanů v EU. Jsme vždy ochotní v rámci otevřené spolupráce s Evropským parlamentem předat vaše polsenství radě. I nadále bychom rádi s vámi chtěli spolupracovat na dobrém řešení. Přeji vám hezké prázdniny. Děkuji za pozornost. Tak, Děkujeme. Děkuji moc krát panu ministru Lukovi a ministrině Charalambos za jejich příspěvky a mohu vás ujistit, že e, nejen já e, toužím po tom e, dosvědět se zajímavé novinky. Myslím si, že eh, i vy potřebujete prázdniny, než se pustíte do svého předsednictví. A nicméně děkuji vám tedy za vaše příspěvky. Já jsem to sám pocítil, když jsem z delegací tohoto výboru eh, byl na Kypru, tak jsem byl svědkem toho, že opravdu máte velice jaksi zapálený zájem o tyto otázky a e, s velkým nasazením je prosazujete a za to jsem samozřejmě vděčný jakožto předseda to, to, tohoto výboru. A já se samozřejmě velice rád e, zúčastním oné konference, která se bude konat na Kypru na podzim. Nyní e, dám koordinátorům šanci a možnost, budou-li chtít, aby si vzali slovo. A poté nechám eh, naše hostující ministry, aby odpověděli a pak eh, dáme ještě další kolo, kdy ostatní poslanci budou moci položit otázky a potom opět zakončí naši hosté. Já vím, že poslanci našeho výboru jsou velice aktivní a velice angažovaní a mají velice mnoho na srdci, velice mnoho názorů a proto bych rád stanovil časovou možnost, časové omezení, aby každý měl možnost říct svoje a aby ministři měli možnost odpovědět. Začneme tedy v pořadí podle velikosti e, zastoupení frakcí ve skupině. Vidím, že e, koordinátor EPP tu však není, takže mu dáme šanci později, až přijde a tedy začneme tím, že slovo dostane na tři minuty koordinátorka další strany. Děkuji moc krát, pane předsedo. Vážení, pane, vážení páni, pane ministře, paní ministrině, děkuji mnohokrát za vaše prezentace priorit kyperského předsednictví v oblasti genderové rovnosti. Velký dojem na mě dělají vaše ambice pro vaše předsednictví v této oblasti a myslím si, že jste přesně ukázali prstem na jádro samotného problému a na nejdůležitější otázky. Omlouvám se, neslyšíme tlumočení. Okay. So, Sorry. So, thank you and... Děkuji. Myslím si tedy, že váš program je velice úctyhodný velice ambiciozní. A ukázali jste tedy prstem na skutečné jádro problému, eh, problému genderové rovnosti. Za prvé, co jste říkali o konkurenceschopnosti eh, Unie, tak zahrnutí žen a boj proti diskriminaci na pracovním trhu je velice důležitý pro konkurenceschopnost Evropské unie. Když se však eh, podíváme na základnější problémy, tak se domnívám, že boj proti násilí na ženách je také zásadní a jde o boj, který musíme svádět neustále a je skutečně zapotřebí snížit míru násilí proti ženám, které je široce rozšířené ve všech členských státech Evropské unie. Nedá se říct, že některé členské státy jsou násilnější než jiné, nicméně je potřeba o tom diskutovat a je potřeba jednat. Stejně tak, eh, eh, pokud jde o eh, sociální jistoty, tak zvláště pro mě jako socialistku je jasné, že jde o velice základní nástroj pro boj proti chudobě. Nicméně platový rozdíl je v tuto chvíli důležitý a vy tady máte vy máte možnost s tím něco udělat, protože, jak víte, tak máme zprávu v tomto výboru o e, platové nerovnosti mezi pohlavími a chceme se na ní znovu soustředit. V roce 2006 vznikla směrnice, která však nestačí, která není e, dostatečně dobrá, platový rozdíl stále existuje a proto výbor FEM se rozhodl tuto směrnici zrevidovat. A velice rádi bychom znovu e, otevřeli Eh, tu existující směrnici s těmi znalostmi, které máme teď, abychom bojovali proti platové nerovnosti mezi pohlavími a vyřešili tento problém. Takže jsem velice eh, ráda za priority kyperského předsednictví, těším se na podzimní konferenci a eh, Ráda bych se zeptala, kdy přesně se bude konat, protože samozřejmě máme velice nabitý program. A konečně bych vám chtěla pogratulovat k tomu, že už teď eh, se zabýváte směrnicí o těhotných a kojících ženách, protože to je také velice ožehavá otázka. Děkuji. Děkuji. A eh, potom dám slovo paní Parvanové na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já se budu snažit být stručnější, nicméně i já bych ráda pogratulovala předsednictví za velice ambiciózní program a jedním z velice těžkých úkolů tohoto výboru je e, násilí založené na pohlaví. Už téměř tři roky od začátku našeho mandátu e, bojujeme proti tomuto problému s nevalnými výsledky a vy jste říkali, že vaší prioritou je strategie boje proti násilí na ženách, ale otázka je, jak. Jak chcete eh, urychlit a motivovat komisi, motivovat členské státy, zavázat je k tomuto problému. Také se zavazujete k tomu, že rok 2015 bude rokem boje proti násilí na ženách. Co přesně plánujete v tomto roce? Jakožto eh, zpravodajka balíčku zpráv o násilí na ženách můžu říct, že eh, Přeji předsednictví, aby eh, uspělo. Měli jsme plodná vyjednávání o ochraně obětí zločinu, o těchto směrnicích a myslím si, že tento výbor to později potvrdí eh, dnes odpoledne. Máme tu ovšem také e, vyjednávání o EPO Civil, které bude e, probíhat během vašeho předsednictví, tak bych se chtěla zeptat, jaké jsou vaše plány a jak chcete spolupracovat se členskými státy. Máte už nějaké předběžné e, vstupy od členských států? A poslední otázka pokud jde o umluvu Rady Evropy o násilí proti ženám, tak máte nějaké plány na to, abyste motivovali evropské instituce k tomu, aby tuto umluvu podepsali? Aby, aby k tomu tedy jsme přijali silné stanovisko. Děkuji. Děkuji. Slovo nyní má paní Cornelis eh, na dvě a půl minuty. Já se budu snažit být ještě stručnější, protože budu muset odběhnout, bohužel, a hlasovat v jiném výboru. Protože toto je poslední týden před prázdninami, tak všichni se snaží e, zvládat několik výborů najednou. Nicméně e, asistenti si poslechnou, co se to bude projednávat a řeknou mi to. Takže velice rychle. Zmínili jste strategii Evropa 2020 a e, já mám tu čest, že jsem mohla mluvit s paní Charalambus předtím a řekla mi, že se budete zabývat e, zapojení e, demokracie a stakeholderů a mě by zajímalo, do jaké míry to, k tomu budete přistupovat z hlediska genderu, protože k, dosaj, k dosážení cílů Evropy 2020, jak jste říkali, je velice důležité, aby eh, genderová dimenze byla zohledněna, protože na tom, na tom závisí sféra zaměstnanosti a ti, kteří žijí v chudobě, jsou z převážné většiny ženy. Eh, národní reformní programy jsou velice dobré a genderově vyvážené a jiné jsou zase zcela bez ohledu na genderovou otázku. Takže by bylo skvělé, kdyby část členských států během eh, vašeho semestru mohla projednat v radě tyto otázky a sjednotit se na eh, správném genderovém vyvážení v nadcházejícím pololetí. Děkuji Pokud jsem to správně pochopil, tak paní eh, Kracas eh, tu není, byla nepřítomna, nyní tedy dostává slovo na tři minuty. Dovolte mi, prosím, vřele poděkovat ministrům a zástupcům eh, kyperské vlády a kyperského předsednictví. Vaše výměna názorů s naším výborem je pro nás velice důležitá, protože genderová rovnost je naší nejvyšší prioritou a vy se jí zabýváte s úhlu pohledu eh, hodnot, principů a cílů Evropské unie, ale také z perspektivy eh, ekonomické, založené na soudržnosti a prosperitě. Já bych chtěla říct tři věci je velice důležité, abychom zajistili, aby účast žen v rozhodování v podnikatelské sféře, zejména v řídících radách, bezprávních radách, by měla být prioritou. Nicméně já mám určité pochybnosti zatím jsme tu nezmínili parlamentní zprávu o tomto tématu. Já jsem zpravodajkou této zprávy. A ta zpráva představuje problém a navrhuje strategii k, překonání, k jeho překonání. Ta strategie se nezabývá jen potřebou přijmout závazná opatření, abychom zajistili, aby ženy byly členkami správních rad, ale také je to strategie k využívání lidského kapitálu, lidského potenciálu, aby se ženy mohly účastnit správních rad. K tomu nepotřebujeme závazná opatření. Takže mě překvapuje, že si nejste vědomi tohoto rozhodnutí parlamentu a požadavků, které parlament vznáší radě a komisi. Nevím, jaké je vaše stanovisko k tomu. Vy jste říkali, že některé země volají po závazných opatřeních a potom jste řekli, že některé země už přijali závazná opatření. A potom jsou tu další členské státy, které se rozhodly nechat manévrovací prostor vládám, ale my nevíme, co chce dělat Kypr, protože parlamentní zpráva byla přijata loni v červenci a e, vyzývala komisi, aby do roka přijali e, závazná opatření. A rok uplynul a žádný, žádný pokrok se nekonal. Takže já si myslím, že eh, nastal čas, abychom obnovili tento apel na radu a komisi. Je pro nás velice důležité vědět, co si myslíte vy. Další věcí je potom nespravedlnost a nerovnost, která, která už nyní existuje a vy jste ji změnili ve svých prioritách. A z mé politické skupiny bych se vás chtěla zeptat, jakou strategii hodláte aplikovat, abychom mohli již stávající legislativu aplikovat. Evropa má velký arzenál opatření. Máme tu model Spojených států, a vidíme, že evropský ekonomický model je nadřazený v oblasti genderové rovnosti nad Spojenými státy, takže potřebujeme předsednictví, které bude k těmto otázkám citlivé, tak jako je to vaše, abychom mohli požadovat nějakou strategii v těch oblastech, kde není zákon soustavně dodržován. Máme eh, ekonomickou krizi a neměli bychom eh, přehlížet náš ekonomický model k dosažení ekonomických cílů. Tedy s vámi souhlasím v tom, že rovnost přispívá k rozvoji a k ekonomice a to tedy eh, také vede ke splnění našich finančních cílů. A konečně další apel mé politické frakce. Rádi bychom propagovali pozitivní modely pozitivní modely dosahování společenských cílů e, mezi evropskými ženami a stejně e, tak boj proti e, nerovnosti a diskriminaci, která stále existuje. Musíme ilustrovat, zvláště v dnešní době, kdy v evropské ekonomice vládne značný pesimismus. Musíme dávat pozitivní příklady role evropských žen v mnoha sférách, nejen v politické a ekonomické ale například umělecké můžeme dávat příklady žen, které jsou mezinárodně známými umělkyněmi, vědkyněmi a myslím si, že byste měli iniciativně podporovat tuto pozitivní eh, image evropských žen. Eh, děkuji. Já vím, že tu zastupujete eh, koordinátora, já jsem si to potom uvědomil. Nyní se tedy vrátíme k seznamu řečníků a přejdeme k paní Jana Kudakis. Eh, děkuji, já budu také velice rychlá, protože musím odejít na jinou schůzi. Já vítám kyperské předsednictví, poměrně jsem se na něj těšila a když jsem slyšela eh, kyperské hosty, tak to pro mě bylo trochu znepokojivé, jakožto pro britskou poslankyni. My tady ve výboru FEM jsme velice sjednocení jako tým, pracujeme pro dobro žen, ale různými způsoby. Eh, frakce ECR je poněkud znepokojena vašemi komentáři o mateřské dovolené. Možná zjistíte, že budete muset že se budete muset pustit cestou, která nebude tak úspěšná, jak by si člověk přál. K zaměstnanosti musíme přistupovat velice opatrně, protože to je oblast v působnosti členských států a je potřeba postupovat podle příkladů dobré praxe. Takže, páni ministři, mohla bych vidět na vaší agendě e, více e, pobídek k tomu, aby e, se ženy dostávaly do vyšších funkcí. Já nechci se příliš dlouho zdržovat u negativních stránek. E, agenda domácího násilí mě velice potěšila. My jsme e, byli na, v Kypru, navštívili e, uprchlíky a vím něco o této oblasti, ale pak je to další oblast, kterou jste nezmínili a to mě poněkud překvapilo a to je obchod s lidmi což vím, že eh, na Kypru probíhá, takže by mě zajímalo, jaký máte názor na obchod s lidmi. A potom další eh, problematika, o které v parlamentu jednáme, to jsou malé a střední podniky a způsoby, jak více žen zapojit do jejich činnosti a do podnikatelské sféry. Eh, já bohužel budu muset odejít, ale mám tu asistenta, který bude dělat poznámky a spraví mě o, o jednání. Děkuji a slovo dostává paní Zuber. Děkuji, vážený pane předsedo, paní ministři. Omlouvám se, paní Zuber. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěla poděkovat za obě vystoupení, která tady zazněly, jak od pana Lika, tak i od paní kolegyně. A chtěla bych říci, že podle mého názoru eh, návštěva Kypru, když eh, nedávno náš výbor jel na tuto cestu, eh, byla velice plodná, umožnila výměnu důležitých bodů, byli jsme tam velmi dobře přijati a chci vám za to poděkovat. Bez mikrofonu pokračuje řečnice. Chtěla bych eh, vyjádřit některá znepokojení. Myslím, že prožíváme těžké chvíle. Jsme zneklidněni. I když můžeme eh, hovořit o velkém pokroku, kterého bylo v ženské otázce dosaženo v minulých letech. Nemůžeme oddělovat otázku žen a otázku sociálně ekonomickou, ty jsou zájemně propojeny a musíme se také tímto způsobem na ně dívat. Myslím, že v rámci EU vše co eh, v nedávné době v sociální otázce bylo uděláno, to může mít eh, negativní dopady na ženy, zejména na ženy z, z těch znevýhodněných eh, skupin obyvatelstva. Ženy, které pracují, ženy, které jsou ve stále mm, těžších podmínkách. Chtěla bych položit otázku na nezaměstnanost. Je to Eh, velmi těžká, zneklidňující otázka a zejména pro ženy. Nejen proto, že se nezaměstnanost zvyšuje, ale také pro všechno, co s tím jde ruku v ruce. Je tady eh, ztráta hospodářské samostatnosti, nezávislosti, je tady otázka návratu k nerovnostem, které jsme mysleli, že už jsou eh, vyřešeny. Dále je tady otázka typu zaměstnání. Tady komise předloží celý balíček, který bude zdůrazňovat flexibilitu. Flexibilita, říká se, povede ke konkurenceschopnější ekonomice. Zdůrazňuje se v balíčku, otázka eh, nestabilních eh, pracovních míst, otázka eh, pracovních smluv na, na dobu určitou, na částečný úvazek a podobně. Prostě všechno to, co má zlevnit pracovní sílu. Ovšem jsou to především ženy, které zastávají tyto nestabilní či nestálá pracovní místa. A to má také další důsledky. Eh, hovoříme o účasti na politice, na kultuře, účasti tedy žen mám na mysli. Ano, to je všechno velice hezké, velice hezky vyjádřeno, ale co to v praxi znamená? Evropská komise prosazuje eh, deregulaci a to nemůžeme oddělit od otázky situace žen a jejich účasti na společnosti. Jestliže eh, žena, která pracuje v nějakém podniku, vůbec neví, co bude dělat další týden, protože se neustále mění eh, pracovní vytížení, pak to má eh, velice negativní vliv také na účast této ženy na sociálním, tedy společenském životě. Proto jsem chtěla položit tuto otázku Um, která patří k eh, třem, čtyřem nejdůležitějším tématům. Eh, možná, že jsou tady některé nové jevy, možná, že je také následkem ekonomických problémů, více násilí, více nestability v rodinách, eh, vyšší míra prostituce a mm, celá řada dramatických okolností, Eh, pro ženy, okolnosti, které vyplývají z hospodářské situace, kdy eh, ženy, mnohé ženy eh, nemohou jinak uživit své děti. To všechno si vyžaduje integrované politiky. To znamená do všech politik začlenit, integrovat otázku žen. Děkuji. Nyní nevím, jestli je tu ještě nějaký koordinátor, který nepromluvil. Zdá se, že ne a v tom případě bych dal možnost ministrům krátce odpovědět na tyto, obra- na tyto otázky a potom zahájíme nové kolo otázek ostatních členů výboru. Pane kolego, Är je, så att je eh, jag måste je, eh, är to je, acceptabelt att je, så? Can we... I have books in uh, Okay, men do, do, do... Takže uděláme to tak. Vezmeme i ty ostatní otázky a potom dáme slovo vám, abyste odpověděli na všechny otázky postupně. Nyní tedy každý bude mít dvě minuty. Nejprve paní Maj, poté paní Jaroka, takže prosím. Děkuji za podporu. Chtěla bych poděkovat za příspěvek ministrů a chtěla bych složit kompliment kyperskému předsednictví za jeho solidaritu a sociální citlivost. To by měla být priorita, zejména v dnešní době ekonomické krize. Inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst je součástí strategie Evropy 2020 a lze ho dosáhnout pouze e, s důrazem na e, genderovou rovnost. Ženy jsou jednou z nejzranitelnějších a nejznevýhodněnějších e, skupin populace a proto je potřeba zmobilizovat všechny prostředky na boj proti sociálnímu vyčlenění. Velice závažným problémem je tu na domácí násilí. O tom jste už mluvili velice dobře, takže e, o tom už se nebudu šířit. Samozřejmě rok 2015 by mohl být velice přínosný. Vítáme závazek e, komise diskutovat o platových nerovnostech. Máme o tom zprávu, parlament opravdu chce dělat všechno, nicméně, my, záv, nicméně závazek nestačí, potřebujeme také e, angažovanost a nasazení. Pokud je o účast žen ve veřejném, života, tak, ve veřejném životě, tak o tom už paní Kraca mluvila. Doufáme, že paní Reding vysvětlí co se stalo s někdejší konzultací, protože o, o správních radách, protože správ, naše zpráva jasně stanovuje, že v roce 2015 až 2020 se má jejich počet zvýšit, takže by mě zajímalo, kde jsou výsledky, jaký je pokrok. Kyperské předsednictví bude mít k dispozici mnoho eh, genderově orientovaných priorit, eh, například eh, víceletý finanční rámec 2014 až 2020 a rozpočet na rok 2013. Proto bych vás ráda upozornila na patřičnou rozpočtovou politiku, která by také měla být explicitně vysvětlena na úrovni víceletého finančního rámce za účasti genderového hlediska. Tato perspektiva musí v rozpočtovém procesu být zohledněna na všech úrovních. Kolegyně tu mluvila o mateřské dovolené, já bych chtěla říct jednu větu, která je důležitá. Jde o ženy a sport. Já jsem četla dopis komisařek Redingové a Vasiliu o olympijských hrách a myslím si, že je velice důležité eh, vynaložit větší úsilí na přijatelné zastoupení žen ve sportovních eh, orgánech. Pokud budete mít nějaké nápady, tak si je velice ráda vyslechnu. Děkuji. Eh, paní Jaroka, prosím. Thank you very much. I will be try to... Děkuji, já se budu snažit hovořit velice rychle. Má otázka je Eh, tato. Já jsem velice ráda, že také otázku chudoby dětí jste si zvolili mezi své priority a že v říjnu budete organizovat konferenci na toto téma, ale chtěla bych slyšet více eh, o této otázce. Máte již nějaké představy, jak chcete k této otázce přistupovat? Eh, je tady několik strategií, které probíhají v Evropské unii. Je tady otázka strategií v krizi, strategie pro Romy a podobně. To všechno je velice zajímavé a umožnilo by to také zohlednit tuto otázku. Proto se velmi těšíme na práci na této otázce chudoba dětí a prosím, řekněte nám něco k tomu, co bychom mohli za, te, za váš půl rok udělat. Děkuji. Poslední, kdo má slovo, je paní Estela. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych eh, hovořit o vašem velice ambiciozním programu, který jste nám předložili. Otázka priorit, které eh, uvádíte, je důležitá. Jakožto zpravodajka pro eh, směrnici o rodičovské dovolené, mateřské dovolené se má priorita zaměřuje na to, co my můžeme udělat, abychom zlepšili situaci v radě. Jak asi víte, v říjnu 2010 eh, byl schválen, eh, byla schválena nová verze, která byla výsledkem přeskumu. A v této věci mm, Belgičané, Maďaři, Poláci a Dánové tady eh, zaujali své stanovisko a prakticky po dvou letech rada stále ještě neodpověděla na návrh parlamentu, dokonce i za polského předsednictví. Tady byla ústní otázka s rozpravou na plenárním zasedání. A e, na začátku dánského předsednictví jsme poslali dopis, který vyjádřil naše přání e, zahájit neformální dialog s radou s cílem najít řešení a vyřešit tuto otázku. My si uvědomujeme, že krize, krize to všechno dále stěžuje, že je těžké investovat do sociálních politik. Ale chceme jasně říci, že nemůžeme přijmout to, že, je tady, že jsou tady peníze pro všechny, konkrétně mnohé, mnoho peněz pro eh, banky, ale nikoli peníze pro konkrétní lidi. Nicméně dostali jsme různé signály od předsednictví o vaše, vašem zájmu. Vy jste jasně své závazky vyjádřili ve svém vystoupení. A my velmi doufáme ve vaše předsednictví, má vkládáme v něj velké naděje. A e, zajímá nás, co budete dělat e, jakožto prostředník mezi radou a parlamentem, aby se tato otázka vyřešila. Rádi bychom měli jasný signál ze strany signálu. aby se e, otázce rodin a žen v Evropě věnovala náležitá pozornost. Je to důležitá otázka. Jak by mohla rada nevěnovat tomuto pozornost? Děkuji. Tak Děkuji. Nyní tedy předáme slovo e, vám, e, ministrům, abyste odpověděli. Bohužel nemáme příliš mnoho času. Za deset minut máme hlasovat. Takže prosím, pokuste se veli, o velice stručné, co nejstručnější odpovědi. A všechny tyto otázky jsou důkazem toho, jak angažovaný je náš výbor v těchto otázkách. Nicméně, prosím, máte slovo a máte 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být co nejstručnější. Ale samozřejmě je třeba odpovědět na tu řadu otázek, které zazněly. Pokud jde o to nejjednodušší otázkou, kdy eh, proběhnou ty konference nebo ty schůze na Kypru. První se bude konat, bude to konference o násilí a bude se konat 8. a 9. listopadu tohoto roku v Nikozii. Nikoz je hlavním městem Kypru, pokud eh, eh, někteří z vás ještě tam nebyli. Další konference také v Nikozi je 18. 19. září. Jedna z těchto konferencí spadá pod eh, ministerstvo naší kolegyně v Lihasolu 29. a 30. října. Tak, eh, pokud je o otázku, co máme v úmyslu dělat eh, v boji proti násilí na ženách. V posledních letech na evropské úrovni došlo k velkému pokroku následkem eh, spolupráce mezi různými evropskými institucemi. A chtěl bych jako důkaz uvést program DAFNE a směrnici o obchodování s lidmi. Také je tady ochranný příkaz Eh, otázk, předpis o ochraně obětí a zohlednění genderového aspektu v různých bodech. Kromě všech těchto pokroků je třeba, a já jsem to řekl i ve svém vystoupení, se soustředit za rámec legislativních eh, opatření a schválit evropskou strategii boje proti násilí na ženách. a v rámci této strategie by se pak vyvíjela veškerá evropská eh, legislativa. Na národní i evropské úrovni je hledisko boje proti násilí páchaného na ženách velmi důležité. Tady je třeba zintenzivnit veškeré úsilí a věnovat tomu i příslušné finanční prostředky. Vyhlásit rok 2015 jakožto Mezinárodní rok boje proti násilí páchaného na ženách to si myslíme, že by bylo velice důležité v rámci tohoto boje. Také k tomu chceme vyvinout maximální úsilí a e, doufáme, že Rada schválí k této otázce závěry. Pokud jde o kvóty, na to padla otázka. Naše předsednictví podporuje eh, autoregulaci nebo sebeurčení. Prostě každá země se dobrovolně rozhodne, že přijme určitá opatření. Zavádění kvót eh, bylo v některých zemích pozitivně hodnoceno, ale nemá na Kypru příliš velkou podporu. Jako celá řada jiných eh, zemí EU, také Kypr si myslí, že problém je možné řešit nejen legislativními opatřeními, ale také prostřednictvím eh, politiky s konkrétními aspekty. Některé příklady nelegislativních opatření, které je možné tímto směrem orientovat. Je to otázka přijetí a uplatnění doporučení některých eh, cílů týkajících se zastoupení žen ve správních radách podniků. Zvýšení eh, povědomí zaměstnanců o tom, že je nutné přijímat ženy na řídící místa. A za třetí, eh, zavedení eh, určitých podnětů a stimulů proto, aby bylo možné těchto cílů dosáhnout. Pokud jde o přistoupení k úmluvě Rady Evropy boj, o boji proti násilí páchaného na ženách a pro rovnost šancí, toto eh, zkoumáme v rámci mezirezortní komise ministrně spravedlnosti, minister zaměstnanosti a všechny příslušné útvary eh, zvažují všechny povinnosti, které vyplývají z této povinnosti. Na, zák- na tomto základě bude přijato konečné rozhodnutí. To je také úzce spojeno s ustanoveními příslušné ehm, úmluvy. Mohu říci, že tady máme velmi pozitivní pozici eh, k této problematice a mezirezortní komise rozhodne tomu máme velmi pozitivní přístup, tedy k přistoupení k této úmluvě Rady Evropy. A teď se vracím k otázce obchodování s lidmi. Kyperské předsednictví bude podporovat návrh závěrů rady což bude eh, předloženo eh, ke schválení v říjnu tohoto roku na zasedání rady. Kyperské předsednictví si tuto problematiku řadí mezi své priority, protože obchodování s lidmi eh, je bod, který se objevuje také ve strategii a v říjnu dojde v Bruselu k setkání, bude to šestý den věnovaný boji proti obchodování s lidmi. Zúčastní se všechny příslušné strany i nevládní organizace. Paní Mavro, ministrině vnitra, bude přítomna na této schůzce, stejně tak jako eh, předseda komise mm, paní Mira Vasiliadu, která je tedy předsedkyní komise eh, boje proti obchodování s lidmi. Pane předsedo, já už budu končit. Eh, pokud jde o Eh, otázky, které se týkaly přímo mě, eh, bych ještě chtěl uzavřít své vystoupení otázkou financování. Financování programu proti eh, násilí na ženách, tak tedy pokud je o financování těchto opatření do budoucna, Rada rozhodla 8. června 2000 zaujme částečný přístup k tomuto Eh, dokumentu. V dokumentu je jasně řečeno, že se budou financovat opatření týkající se genderové dimenze a dimenze ochrany obětí. Doufáme, že dospějeme k dohodě v prvním čtení eh, do konce roku. Eh, půjde zejména o zohlednění těchto aspektů zákaz diskriminace, zohlednění genderového aspektu. Název programu se změnil a obsahuje nyní eh, slovo rovnost. Různé cíle zde byly vysvětleny, zpřesněny, aby bylo možné brát v úvahu genderový aspekt. Boj proti xenofobii, rasismu, ochrana dětí, mladistvých a rizikových skupin. Návrh zdůrazňuje princip, podle kterého financování by mělo být možné pro všechny zúčastněné strany bez diskriminace a na rovném základu. Jak už jsem řekl ve svém předchozím vystoupení, kyperské předsednictví bude i nadále eh, podporovat eh, zohledňování genderového aspektu a bude se věnovat ochraně obětí domácího násilí. V závěrech rady, které chceme schválit v rámci boje proti násilí páchaného na ženách, což samozřejmě budou schvalovat eh, v prosinci tohoto roku ministři pro zaměstnanost a sociální otázky. Tedy tam chceme hovořit o potřebě věnovat eh, nezbytné finanční prostředky na evropské úrovni, aby bylo možné zajistit eh, ochranu obětí a zajistit práva žen v rámci programu 2014 až 2020 v víceletém finančním rámci. Tolik tedy otázky, které směřovaly na mě. Já si uvědomuji, že máme velice eh, málo času, jsme opravdu pod velikým tlakem časovým a pokusím se na několik otázek odpovědět. Chtěla bych zdůraznit, že eh, v rámci eh, těch rozpočtových okolností, které jsou pro všechny členské státy velice těžké, kdy všechny členské státy musí Um, opětovně revidovat své rozpočty a podrobit je velmi přísné rozpočtové disciplíně, tedy v takové situaci je obzvláště důležité rozdělit si prostředky tak, aby bylo možné eh, v rámci národních rozpočtů, ale také při využití evropských prostředků eh, na podporu politik zaměstnanosti žen a politiky sociální ochrany. To je odpovědnost eh, jednotlivých členských států na národní úrovni, ale je to také odpovědnosti na všech eh, i na evropské úrovni. V rámci víceletého finančního rámce je naší povinností věnovat dostatek prostředků prostřednictvím Fondu soudržnosti a prostřednictvím dalších nástrojů pro podpoření eh, pozice žen a úlohy žen jakožto podnikatelek. To je velice eh, dobrý mechanismus, tedy mm, pomoci ženám být podnikatelkami a umožnit jim také, aby se dostali ke klíčovým eh, ekonomickým funkcím. V tomto směru bych řekla, že eh, proces evropského semestru a doporučení jednotlivým zemím jsou velmi dobrým nástrojem a také my o to budeme usilovat, abychom takto zdůraznili princip rovnosti a zahrnuli ho do jednotlivých politik. My jsme si jako prioritu stanovili posílení různých postupů, strategie Evropa 2020 pro naplnění cílů strategie v sociální oblasti, zejména boj proti chudobě. A jednou z priorit Rady pro zaměstnanost a sociální otázky je mobilizovat ještě více sociální partnery a další zúčastněné strany, ale také místní a regionální um, orgány v rámci evropského semestru v rámci Rady pro zaměstnanost a sociální otázky proběhne neformální setkání, které prodiskutuje tuto otázku. Zkušenosti z posledních let v evropském semestru nám umožňují říci, že tento postup by měl být co nejvíce participativní, aby bylo možné dosáhnout našich cílů a zvýšit zaměstnanost a bojovat proti chudobě. A pokud jde o další otázku, která se týká eh, chudoby dětí, my jsme, nebo počítáme tedy se závěry rady týkající se otázky chudoby dětí. A zaměříme se na práci, kterou již odvedla a Komise pro sociální ochranu. Veškerá práce, která byla eh, už eh, odvedena v těchto různých eh, dílčích oblastech bude zohledněna. Chceme tomu věnovat vyšší pozornost. Pokud jde o rozdíly v platech, v odměňování, Prostřednictvím kolektivní práce jsme eh, vypracovali velice důležitý legislativní rámec pro tento důležitý aspekt rovnosti. Vytvoření Institutu pro rovnost šancí je možné eh, lépe zohlednit tento legislativní rámec. To bude vlastně eh, i takový druhotný cíl třídenní konference, kterou chceme uspořádat eh, s účastí sociálních partnerů, s vládami, zaměstnavateli, odbory pracujícími, kde chceme hovořit o mechanismech, jak naplňovat legislativní rámec a Eh, jak zajistit eh, účinnost těchto nástrojů. Tímto chceme zdůraznit, že jednotlivé zkušenosti mohou být velmi eh, užitečné pro různé členské státy, které by také v této velmi důležité oblasti mohly takových zkušeností využít. Vždyť tady jde o velmi důležitou otázku rovnosti. A na závěr chci ještě hovořit o mateřství. To je velmi citlivá otázka, zejména v době krize. Chtěla bych zdůraznit, že vycházíme ze základního principu, a sice, že je zapotřebí status žen začlenit do jasného legislativního rámce, tedy pokud jde o těhotné ženy. A tady je eh, různý přístup k této otázce. Všichni máme dobrou vůli. Eh, ale musíme se soustředit na to podstatné. Co je podstatné? Udělat krok vpřed eh, oproti současné situaci a brát v úvahu, jak eh, tu citlivost této otázky v některých členských státech, tak i postavení Evropského parlamentu k této otázce, tedy mateřství. A ještě na závěr chci říci, že já osobně budu, eh, se, se, se, se zavážu, že prostřednictvím bilaterálních kontaktů, prostřednictvím i kontaktů s Evropským parlamentem, eh, prostřednictvím kontaktů s kolegy v radě, se budu velice intenzivně touto otázkou zabývat a budu se snažit pokročit vpřed. Děkuji mnohokrát panu ministru Lukovi a paní ministrině Charalambus, že jste si udělali čas, abyste sem přijeli. Eh, je nám velice líto, že jste neměli možnost odpovědět na všechny otázky. Eh, jak jsem doufal, my tu máme všichni mnoho programů, mnoho různých výborů a potom je velice důležitý čas, protože lidé odchází na jiný výbor, zase se vrací a je důležité tady dodržovat čas hlasování. Nicméně ještě jednou děkuji, že jste přijeli a těším se na uh, budoucí úzkou spolupráci a vždycky budeme ochotní vám pomáhat a uh, podporovat vás. Děkuji mnohokrát. Okay, uh... Dobře. Nyní tedy přejdeme k bodu číslo 5. Začneme elektronické hlasování. Omlouvám se za to spoždění, nicméně doufám, že zvládneme ztracený čas dohnat. Než začneme hlasovat, tak bych rád oznámil s potěšením, že koordinátor EPP eh, e právě vstoupil do svazku manželského. Jsem velice rád. Přeji vám dlouhý a plodný sňatek. Mám nesmírnou radost. A ale z administrativního hlediska je to problém, protože koordinátorka změnila příjmení, takže už nemůžu říkat paní Nedělčeva, ale paní Gabriel a všichni musíte říkat paní Gabriel. Takže paní Gabriel, ještě jednou gratulujeme. Okay. I also just recently find out that Mrs. Clairvaux... Také jsem nedávno zjistil, že paní Clairvaux se vdala. To je úžasné. Takže gratuluji i vám. We then start with, uh... Nyní tedy začneme prvním hlasováním, které se týká návrhu zprávy o dodržování základních práv v Evropské unii. Je tu pět pozměňovacích návrhů a já bych navrhl, jestli o nich můžeme hlasovat najednou v jednom bloku. Ano, v tom případě, kdo je pro, zvedněte ruku. Kdo je proti, zdržení. Návrhy jsou přijaty. Potom velice rád předám předsednictví paní Jaroka. It is my pleasure to open the vote on... Takže já začnu uh, hlasování o zprávě pana Gustafsona, úloha žen v zelené ekonomice, v, ekonomi- v ekologickém hospodářství. Pokud uh, zpravodaj uh, chce něco říci? Ano? Velice rád bych poděkoval všem, kteří se zapojili do vzniku této zprávy, ať už jde o veřejnost, nevládní organizace, stínové eh, zpravodaje. Děkuji všem za velice dobrou práci. Eh, podle vašich návrhů byla zpráva velmi vylepšena a zvláště rád bych poděkoval eh, Asadovi a Malin, svým asistentům, kteří pracovali velice tvrdě a děkuji vám wonderful. We try, uh... Výborně, začneme tedy odstavcem 1. Prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Musíme to ověřit elektronicky. The vote is open. Zahajuji hlasování. Tell me when I can close it, okay. The vote is closed now. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 14 k odstavci 1. Kdo je pro? Proti? Zdržení? Odmítnuto. Odstavec 4. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdržení? Přijato. Návrh 14 pro? Proti? Zdržení? Přijato. 17 pro? proti, zdržení, přijato. 19 pro, proti, zdržení, přijato. Návrh 18 pro, proti, zdržení, přijato. Návrh 21 k odstavci 5b pro, proti, přijato. Teď tu máme kompromisní návrh 1, kdo je pro, proti, zdržení, Přijato. Návrh 23. Kdo je pro? Proti? Zdržení? Přijato. 25. Pro? Proti? Zdržení? Přijato. 26. Pro? Proti? Zdržení? Přijato. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržení? Přijato. 28. Tady máme oddělené hlasování. První část, kdo je pro? Proti? Zdržení? Ověsíme to elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování k první části. Oh, this is rejected. 11 to 11. 11, 11, takže zamítnuto. Hlasování o druhé části. 29 tedy. Přijato. 31 pro, proti, zdržení, přijato. 32 pro, proti, zdržení, zamítnuto. 33 pro, proti, zdržení, přijato. 34 pro, proti, zdržení, ověříme elektronicky. Ověřujeme tedy elektronicky, hlasujeme o návrhu 34. Okay, then this is, all, <laughs> this is rejected with one. Takže zamítnuto o jeden hlas. 36 pro, proti, zdržení, přijato. 37 pro, proti, zdržení, přijato. 35 pro, proti, zdržení, přijato. Kompromisní návrh 3 pro, proti, zdržení přijato. 39 pro, proti, zdržení přijato. Kompromis 5 pro, proti, ověříme. Takže kompromisní návrh 5, zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Návrh je přijat 13.10 což znamená, že přejdeme k návrhu 43 pro, proti, zdržení, znovu pro, pro 43, proti, ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování o návrhu 43. It's Návrh je tedy přijat. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržení? Přijato. Kompromisní návrh 6. Pro? Proti? Zdržení? Přijato. Další je kompromisní návrh 7 pro, proti, zdržení, přijato. Návrh 53 pro, proti. Okay, please take a note on your voting. Prosím, udělejte si poznámku k, je tu, k ústnímu pozměňovacímu návrhu. Je, je tu někdo, kdo namítá? Dobře, hlasujme tedy o Navrhu 53 pro, proti, zdržení přijato. 54 pro, první část pro, proti, zdržení přijato. Druhá část pro, proti, zdržení zamítnuto. Odstavec 23, návrh 55, pozměňovací návrh pro, proti zdržení odmítnuto. 55 pro, proti, zdržení odmítnuto. Kompromisní návrh 8 pro, proti, zdržení přijato. 58 pro, proti, zdržení odmítnuto. 59 pro, proti, zdržení přijato. 60 pro, proti, zdržení. Ověříme. Zahajuji hlasování o návrhu 60. Vote is closed and is... Končím hlasování a návrh je přijat. Návrh 51 pro, 61 proti, zdržení, ověříme elektronicky. 61. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Ještě jeden člověk nehlasoval. O- opakujme hlasování, protože někteří nehlasovali. Opakujeme. 61. Zahajuji hlasování. Dobře, Někdo nehlasuje? A už je to v pořádku, návrh je zamítnut. Přecházíme ke kompromisu 9. Kdo je pro? Proti? Zdržení? Přijato. Kompromisní návrh 10 pro? Proti? Zdržení? Přijato. Návrh 66 pro? Proti? Zdržení? Přijato. 67 pro? Proti? Zdržení? Přijato. 68 pro? proti, zdržení, přijato. 69 pro, proti, zdržení, přijato. Úvodní ustanovení B, návrh 4, kdo je pro, proti, zdržení, přijato. Návrh 5 pro, proti, zdržení, přijato. Návrh 6 pro, proti, zdržení, přijato. Návrh 7 pro, proti, zdržení, Přijato. Úvodní ustanovení E, návrh 8. Ne, ten, ten padá, takže úvodní ustanovení E, návrh 9. Pro, proti, zdržení, přijato. A nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 10, o první části pro, proti, zdržení, přijato. Druhá část, omlouvám se, druhá část 10, kdo je pro, proti, zdržení, odmítnuto. Návrh 11 pro, proti, zdržení, přijato. 12 pro, proti, zdržení, přijato. Návrh 2 pro, proti, zdržení, přijato. Návrh 3 pro, proti, zdržení, přijato. Návrh 9 pro. Eh, omlouvám se, návrh 1 je pro. Proti. Zdržení. Zamítnuto. A teď budeme hlasovat o celém textu. Prosím, zahajuji hlasování elektronické. The vote is closed. Končím hlasování. Končím tedy hlasování a text je přijat velkou většinou. Gratuluji panu zpravodaji. Okay, we thank you very much. Dobře, děkujeme za předsedání této části paní Jaroka. A teď se přesouváme k dalšímu hlasovacímu seznamu. Je, jde o návrh zprávy o pracovních podmínkách žen v sektoru služeb. Nejprve bych se chtěl zeptat zpravodajky, jestli chce něco říci. Sí, muy, muy brevemente para, eh... Ano, velice stručně, jestli mohu. Ještě jednou děkuji všem kolegům, kteří podali pozměňovací návrhy a pomohli nám vylepšit původní text. Myslím si, eh, Myslím si, že je to velice důležité udržet ženu na pracovním trhu a eh, také ji umožnit působit v různých sektorech, kde je její účast důležitá. Chci poděkovat za práci, za spolupráci stínových zpravodajů a za podporu, které se nám dostalo ze strany sekretariátu výboru a samozřejmě děkuji svým asistentům. Thank you very much. Eh, we will then start vote. Děkuji, začneme tedy hlasovat. Začínáme návrhem 29. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? Zdržení přijato. Návrh 28 pro, proti, zdržení přijato. Kompromisní návrh 9 pro, proti, zdržení přijato. Návrh 33 pro, proti, zdržení. Myslím, že to musíme ověřit elektronicky pozměňovací návrh 33 zahajuji hlasování. Now is open. Až teď zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Návrh je přijat. Hlasujeme tedy o kompromisním návrhu 10. Kdo je pro? Proti? Stržení? Přijato. Nebudeme tedy hlasovat o té části, která se týká zaměstnanosti, odstavce B, nicméně přecházíme k kompromisnímu návrhu 11 pro, proti, zdržení, přijato. Dále hlasujeme o pozměňovacím návrhu 37 pro, proti, zdržení, musíme to ověřit elektronicky. Pozměňovací návrh 37, zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Návrh je přijat. 14, eh, návrhy 14, 16, 41, 67 padají. Hlasujeme o 39 pro, proti, zdržení přijato. Návrh 40, tady je oddělené hlasování. Hlasujeme o první části pro, proti, zdržení přijato. Druhá část pro, proti, zdržení přijato. Dále Návrh 6, druhá část, kdo je pro, proti, zdržení, přijato. Kompromisní návrh 12 pro, proti, zdržení, přijato. Ověříme elektronicky. Návrh 12, zahajuji hlasování. It's adopted. Schváleno. Kompromis 13 pro, proti, Eh, zdrželi se schváleno. To znamená, že další eh, návrhy padají a dostáváme se ke kompromisu 14. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se schváleno. A tedy eh, návrh 52 pro, proti, zdrželi se schváleno. 52 ověříme. Končíme hlasování. Schváleno. Kompromis 15. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ample 4. E, Ne, takže š, eh, návrh 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 60 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. 62 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 62. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 65 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Empl 11, 12, 13. O tom nehlasujeme, takže kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 70 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 71 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Empl 7 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Návrh 72 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 73 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Nehlasujeme. Hlasujeme o kompromisu 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. MPL 5 a 3 se nepředkládají k hlasování, je to zahrnuto bez hlasování, takže kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 81 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Návrh 81. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. Kompromis 21. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Employment 15 se nehlasuje, takže kompromis 22. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 89 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 90 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Employment 4 se nehlasuje. Eh, kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 99 pro, proti, zdrželi se. A věříme, návrh 99, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Ještě ne? Končím hlasování. Jedna osoba nehlasovala, budeme hlasovat ještě jednou. Zahajuji hlasování k návrhu 99. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 100 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 101 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Employment 9 zahrnuto bez hlasování, 102 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno.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 Zamítnuto. Návrh 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se. Ověříme návrh 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27 pro, proti, schváleno. Návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 2 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. A nyní budeme hlasovat o celém textu elektronicky. Zahajuji hlasování. Ano, jasně schváleno. Děkuji a blahopřeji zpravodajce. Za minutku budeme pokračovat v zasedání výboru, tak tedy prosím, pousaďte se. And, uh, I maybe forgot to tell you that, but we... Já jsem zapomněl říci, že bod 8 Eh, je hlasování odloženo na září. Takže my teď přejdeme k bodu 9. Přejdu do švédštiny. Přejdu do švédštiny. Když už skončilo hlasování, tak už eh, končím s angličtinou. Dostáváme se tedy k bodu 10. bodu 9, eh, eliminování eh, genderových stereotypů v Evropské unii. Je to první návrh eh, zprávy paní Liotard a proto tedy dávám slovo paní Liotard. Prosím, můžete začít. Děkuji, pane předsedo. Když vy hovoříte švédsky, tak samozřejmě také budu hovořit nizozemsky. Nesmírně mě těší, že jste tady přítomní v takovém množství, protože budu potřebovat eh, vaši podporu při vypracovávání tohoto usnesení v našem celém společenském životě existují všude genderové stereotypy. Tyto stereotypy, s nimi se setkáváme tak často, že prostě je nikdy ani nevnímáme. A právě proto, že už je vůbec nevnímáme, že se jedná o genderové stereotypy, tak právě proto je těžké proti ním bojovat a také změnit očekávání společnosti. Očekávání jsou prostě jiná vůči mužům a vůči ženám, ale dopady pro ženy obecně jsou normálně o hodně negativnější než oni na muže tyto genderové stereotypy jsou přítomny již tehdy, když jsme ještě v raném věku, protože se předávají médií, reklamou a jinými prostředky. A dokonce i v osnovách, pomocí kterých nás školy vzdělávají. A očekávání společnosti vypadá tak, že ženy obvykle zastávají takzvané pečovatelské funkce, starají se o děti, starají se o nemocné a tak dále. Je to nevýhoda pro ženy, ale venkoncem i pro muže, protože je to určitý stereotyp. Existují takzvané typické mužské profese, ale ani zde neexistuje žádný podnět něco změnit. Ohledně genderových stereotypů v souvislosti s ženami, tak eh, tady je situace kritická na trhu práce v EU. Ženy při stejném povolání jsou placeny o 16,4 méně v průměru EU. A my se snažíme z iniciativy Evropského parlamentu bojovat proti této neřesti. A očekáváme samozřejmě, že ženy vedle povolání samozřejmě budou vykonávat další činnosti, jako například starost o rodinu, e, péči o nemocné. Tyto špatné stereotypy vedou k tomu, že šance žen na trhu práce jsou mizerné a zároveň tyto stereotypy znamenají rovněž nebezpečí pro ženy, že v době důchodu budou v horším postavení, než je tomu u mužů. A mimo to, co se týče rozdílu odměňování, tak eh, tam hrají určitou roli potěžující okolnosti. Chtěla bych říci, že ve zprávě pro komisi navrhuji, že potřebujeme nové legislativní předpisy, které povedou k rovnému postavení mezi muži a ženami. Jedná se o změnu lepšího postavení žen jako takovou, ale zároveň jde o změnu těch špatných stereotypů v tomto postavení. Já jsem na to popsala čtyři stránky, radši bych byla popsala ještě více těchto stránek, například médii, to je jeden takový špatný stereotyp, potom výkuka, proces výuky ve školách a prostě celá řada dalších oblastí, ve kterých EU hrají důležitou roli. Jak EU, tak jednotlivé státy by měly zlepšit svoji politiku a měly by cíleně se snažit určité podněty převádět do praxe. Samozřejmě nemohla jsem ve zprávě vypracovat všechno, ale z toho důvodu apeluji na členy. Prosím, máte-li nějaké podněty, nějaké impulzy, tak jsem velmi ráda eh, a ochotna přijmout tady tyto impulzy. A také eh, bych se ráda dozvěděla od výboru, zda vůbec ten duch zprávy je správný, anebo zda byste chtěli něco doplnit. Děkuji vám. Děkuji paní Liotard za toto uvedení. Já osobně se domnívám, že jde o velice důležitou problematiku. Otevírám nyní eh, rozpravu a první slovo bude mít pan Tarabela. Prosím. Uh... Děkuji, děkuji, pane předsedo. Co se týče této zprávy, tak bych chtěl ujistit paní Leotár, že tato zpráva z iniciativy je nesmírně důležitá, protože jasně vytyčuje existující problémy ohledně stereotypů. Chtěl bych ještě jednou říci, že co se týče médií a co se týče výchovy, tak tam pravíte, že tyto stereotypy se vyvíjejí už od raného věku. Říká se, že prostě chlapci si hrajou s altíčkem a děvčátka si hrají s panenkami. Ale to prostě je něco, co je velmi zažité a navíc prostě reklama, média ještě e, toto postavení posilují. A e, pokračuje to nejen v základní škole a také na vysokých školách a pak to jde také přes e, přístup k pracovním místům. Některá místa, některá povolání jsou rezervována spíše mužům, jiná zase ženám. Co se týče zprávy paní Liotár, tak bych chtěl vyjádřit jednu věc. Myslím si, že já jsem byl eh, dva roky ministrem eh, v ve frankofonní Belgii a řekl jsem si, že by bylo dobré mít směrnici týkající se nediskriminace. Ale potom jsme si ještě zavčas řekli, že ještě je možná příliš často, protože Evropská unie jistě takovouto směrnici vydá. Ale uplynulo mnoho a mnoho let a Evropská směrnice takovouto směrnici nevydala. Vše bylo pouze ve stále stádiu prostě studia. A tedy bych chtěl říci, že e, odstavec 16, e, tady mám poněkud odlišný názor od paní Liotardové. Já nevím, zda je nutno prostě provádět e, kampaň pro lepší vnímání a tak dále. Já si myslím, že by bylo třeba, aby i členské státy dali k dispozici prostě takovou škálu stereotypů, se kterými se setkávají ve svých vlastních zemích, jako například eh, přechod ze základní školy na střední školy a potom ještě dál. Všechny stereotypy, které existují vůbec jako takové, protože mladí lidé, kterým je 18, 19, jsou velmi často dezorientováni a e, myslím si, že nemají veškeré potřebné informace. Takže bychom se měli zaměřit na informace, více informací a lepších informací. A také různé reklamní akce týkající se jistých povolání, která zatím prostě jsou věnovány mužům, jako například elektromechanik a byly málo přístupné ženám. Já si myslím, že v dnešní době je to nutné, protože Eh, ženy, některé ženy alespoň mají eh, pocit, že prostě v některých povolání se ani neprosadí. Takže je třeba doopravdy mít dostatek informací, vylepšit vnímání a odstraňovat tak určité eh, stereotypy, které vycházejí z určitého historického základu a navíc také některé vycházejí prostě z určitých fyzických předpokladů. Myslím si, že je třeba mít více takovýchto akcí zaměřených přímo na místě, přímo v terénu, tak, abychom bojovali proti těmto stereotypům již od raného dětství. Přes školu, přes média a když se nám potom Eh, eh, podaří se zaměřit na tyto věci, tak si myslím, že tyto stereotypy přestanou existovat. V každém případě děkuji zpravodajce za její zprávu. Jistě budu mít několik pozměňovacích návrhů, ale jinak se mě velmi líbí. A teď se omlouvám, pane předsedo, budu velmi nezdro, eh, nezdvořilý, protože musím jít na další schůzku, takže se omlouvám. Tak se Děkuji. A slovo má paní Klevety. Prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat paní eh, Liotár za její návrh zprávy. Podle mého názoru je velmi důležitý. Já vždycky říkám, že se dost nediskutuje, dost se neanalyzuje problém stereotypů v našem životě. A troufnu si říci, že by bylo dobré trochu více přemýšlet o společnosti obecně. Protože společnost věnuje velkou pozornost stereotypům. Hrají tam stereotypy velmi důležitou roli. Jsou to jakési tabu ovlivňují nás, určují způsob, jakým přemýšlíme, jak jednáme. Všude slyšíme při různých analýzách eh, společnosti o nerovnosti eh, mezi muži a ženami. Prostě vždycky se říká, no jo, no, stereotypy, ty jsou prostě tak trošku jako vlastně zákony, když to trošku přeženu. Tím či oním způsobem právě stereotypy jsou často omluvou pro přežívající nerovnosti. Prostě se říká, je to tak, je to tradice, jsou to zvyky. Nejenom, že se tomu musíme věnovat, musíme se snažit najít řešení této situace. A samozřejmě je možné ještě dodat další myšlenky do návrhu zprávy. Musíme si uvědomit, že stereotypy jsou jakýmsi sociálním nepřítelem, který nás zastaví a nutí nás eh, tu nerovnost stále aplikovat. Zpráva tedy otvírá cestu k zjištění účinků stereotypů a k boji proti nim. Samozřejmě je třeba najít oblasti prostředky, jak skončit s těmito nerovnostmi. Ale když jde pak o velmi konkrétní aspekty, tak se někdy narazí na problémy. Podle mého názoru se e, dost dobře nevidí, jaké všechny ty stereotypy v různých oblastech jsou. A to je právě důvod, proč bych chtěla dnes poděkovat naší kolegyni Myslím, že hned na úvod svého vystoupení řekla, že souhlasí s dalšími přínosy k její práci, se spoluprací od jiných. Ano, to je moc dobře, protože je třeba bojovat proti stereotypům, které tak ovlivňují náš život. Myslím, že ve zprávě jsou stereotypy zobrazeny velmi, ve velmi správném světle, že to jsou určité mentality, které je možné změnit a pak by následně bylo možné i změnit nerovnosti mezi ženami a muži. Děkuji, paní Češková, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, především chci poděkovat paní zpravodajce za tuto zprávu, protože podle mého názoru oslovila klíčové oblasti, kde je boj proti genderovým stereotypům zásadní. Souhlasím s tím, že je třeba zaměřit se na média a reklamu. Jistě se zde stále setkáváme s genderovými stereotypy, které tak mohou mít vliv na děti v raném věku, i když jsem přesvědčena o tom, že zásadní roli hraje, hrají eh, ve výchově rodiče. Právě rodiče jsou tím nejhlavnějším a nejbližším mentorem a příkladem pro děti. Nyní k, konkrétně k jednotlivým tématům, které se ve zprávě vyskytují. Vzdělání a média. V bodě 6 se hovoří o kurzech, které budou informovat o negativním vlivu vyobrazení diskriminace na základě pohlaví. Zde si kladu otázku, jak to chceme měřit. Jakým způsobem se dá takovýto negativní vliv měřit a vyhodnocovat? Nevím, jaká objektivní měřítka či ukazatele pro takovéto vyhodnocování Měli brát v úvahu. Ráda bych se zeptala paní zpravodajky pro to, jaké má na mysli. V bodě čtyři profesní poradenství. Ano, s tím lze nepochybně souhlasit. Ale podle mé představy asi ne formou pravidelných kurzů, eh, nejspíš eh, nepíše se zde, kdo by eh, měl tyto kurzy financovat a také by k tomu musely být asi nějaké osnovy na co se v těchto kurzech zaměřit. Spíše si toto dovedu představit formou informačních kampaní, takových jako například proběhla nedávno zde v Bruselu pod názvem Women in Research. Trh práce. Souhlasím s tím, že se na trhu práce ženy mohou setkat s genderovou diskriminací a že stále naráží na zavedené stereotypy. Ale konkrétně u bodů F a G bych byla opatrná s formulací Eh, myslím za prvé formulaci eh, flexibilní pracovní doby, protože právě ženy s dětmi často chtějí flexibilní práci či částečný pracovní úvazek, aby se mohly věnovat péči o děti. V bodě G eh, myslím si, že tato informace není úplně podložená. Pro mne se zdá nebo spíše zajímala by mne statistika, zda se opravdu ženy, stejně tak jako muži, ucházejí například o posty požárníků nebo o nejrůznější práce na stavbách. A zajímalo by mě, zajímala by mě statistika, pokud existuje, zda opravdu pak na tyto posty nejsou přijaty právě z toho důvodu, že jsou ženy a že jsou na základě pohlaví diskriminované. Více si myslím, že se jedná o jejich svobodnou volbu tato povolání nevykonávat, jelikož jsou fyzicky velmi náročná. A e, domnívám se, že v tomto případě ženy spíše narážejí na vlastní fyzické či tělesné hranice a e, že velmi těžko toto můžeme nazývat diskriminací, proto tedy si dovolím s tímto bodem nesouhlasit. E, Eh, ale co bych chtěla zmínit eh, ještě vedle tedy, nebo spíše navíc, eh, to, co v té zprávě se domnívám, že by mohlo být, je to, že genderové stereotypy převažují hlavně v péči o děti. A to stále. A i v Evropské unii. Chtěla bych zmínit to, že v boji proti genderovým stereotypům musí pomáhat rozumná rodinná politika která umožní pokračovat ženám v kariéře a umožní prostě dělit se o tu péči, o děti. Myslím si stále, a vím, že se tady v, v této věci opakuji, u každé zprávy, kde jsem stínovou zpravodajkou, ale myslím si, že to je stále zásadní věc, která e, byť je rodinná politika především v kompetenci členských států, ale tak není prostě dořešená a je to zásadní překážka. E, pak ještě eh, bod, který se nazývá nebo je pod kolonkou další opatření, bod číslo 14. Zde vidím jako problém eh, měření a evaluaci genderových stereotypů. Je to velmi komplexní pojem a jak paní zpravodajka navrhuje, je nutné stanovit ukazatele. Myslím si, že by v tomto případě nebo by, to, eh, by stanovení těchto ukazatelů mělo být eh, součástí činnosti Evropského institutu pro rovnost žen a mužů, a to spíše nežli eh, v kompetenci Evropské komise či členských států. Jinak ještě jednou za tuto velmi komplexní zprávu děkuji. Domnívám se, že je nepochybně nutné neustále o genderových stereotypech hovořit a dovolím si podat v tomto duchu, o kterém jsem teď hovořila, pár pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní má slovo paní Cornelis. Děkuji. Děkuji velice paní zpravodajce za tuto zprávu. Určitě je velice těžké k ní něco dodat, protože je to velice dobrá zpráva. Jde rozhodně o velice složitou problematiku a velice e, těžké je e, neporušovat tu e, svobodu vyjádření v tom smyslu, že tu jde o zvýšení povědomí, o to, aby lidé jaksi změnili způsob uvažování. Chtěla bych říci, že tedy rozšiřování povědomí je jedním z nejdůležitějších úkolů, který zde máme. Pokud jde o reklamy, tak myslím si, že ty jsou správně zmíněny jako jedna z oblastí, kde je situace nejhorší. Já se skoro nemůžu dívat na reklamy, i když jsou to vysavače nebo prací prášky a kdykoliv je tam muž, který propaguje vysavač, tak vlastně je to takový, tak se, tak se zdůrazňuje síla a jak si robustnost toho vysavače a ne eh, schopnost čistit, což eh, mě poněkud překvapuje. A stejně tak eh, nejsou vůbec ukazováni v reklamách muži, kteří pečují o děti. Já si myslím, že ten rozdíl je, rozdíl v péči o děti je ještě vyšší mezi muži a ženami než platový rozdíl. Tady nevidíme dostatek pozitivních vzorů, což není problém jen žen, ale i mužů. Co k tomu můžu dodat? Je potřeba sledovat eh, interní komunikaci eh, Evropské unie. Jasně si pamatuji, že před několika týdny tu byla velká kampaň o dívkách a vědě, kde byly používány vysoké podpatky a rtěnka jakožto symboly. Myslím si, že to bylo na Facebooku, tam byla stránka této kampaně a v příštích eh, dvou dnech už se dočkala několika tisíců negativních ohlasů. Myslím si, že to je tedy cesta, kudy nejít. Potřebujeme eh, tedy hlídat tyto věci. Pokud jde o boj proti stereotypům, tak to je záležitost eh, vytváření svobodné volby protože nyní mnoho žen, ale i mužů jsou jaksi zaškatulkováni a je jim odepřena svoboda volby e, právě kvůli těmto stereotypům. Takže ano, e, dá se pracovat na plný úvazek, aniž byste byla špatná matka. I mě to bolí, když děti jsou ve školce a já je jenom vyzvednu v pátek odpoledne a ty pečovatelky říkali, ano, tak vy jste ta maminka, že ano, v té školce, takže v podstatě ano. V Nizozemsku toto je velké téma. Myslím si, že ve Švédsku je velice eh, normální dávat děti do školky, ale v Nizozemí eh, není tolik žen, které pracují na plný úvazek. Těžké bude udělat eh, s tím něco zejména na evropské úrovni. Já se tím budu zabývat a doufám, že tuto situaci zlepšíme. Děkuji. Tak Děkuji. Nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo, takže předám závěrečné slovo. Ne, možná přece jen? Možná někdo z komise by chtěl říct, omlouvám se, zapomněl jsem. Chce někdo z komise něco říci? Prosím. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji, pane předsedo, že mi dáváte slovo. Chtěla bych především samozřejmě poděkovat výboru pro ženy a konkrétně paní zpravodajce Liotard za tento návrh zprávy eh, o stereotypech, což je velká překážka eh, k realizování rovnosti mezi ženami a muži. Je tady celá řada takových ustrnulých eh, jevů, ustrnulých eh, názorů a to je opravdu velmi závažná překážka k rovnosti mezi ženami a muži. Eh, tato stereotypy omezují volbu jednotlivců, omezují potenciály, tužby, využití, potenci- využití talentů mezi ženami i muži. A právě proto eh, se k tomuto tématu přistupuje eh, příčně ve strategii, eh, kterou vypracovala Evropská komise na období 2010 až 2015. Dovolte, abych zmínila několik iniciativ, které Evropská komise rozvíjí v této oblasti, kterou se zabývá paní zpravodajka ve své zprávě. Chci tedy hovořit o některých iniciativách, samozřejmě vyčerpávající není eh, mé vystoupení, protože nemám čas se zabývat vším. Konkrétně v oblasti sdělovacích prostředků bych chtěla říci, že eh, vytvoření eh, akční platformy z Pekingu tady eh, budoucí irské předsednictví se rozhodlo, že bude pracovat v oblasti žen a sdělovacích prostředků. Budoucí předsednictví se obrátilo na Evropský institut pro eh, genderové aspekty, aby schromažďoval údaje a vypracoval ukazatele týkající se účasti žen na rozhodování v oblasti sdělovacích prostředků, a to ve všech 27 členských státech a v Chorvatsku. Dále, aby také schromažďoval e, informace o e, dobrovolných kodexech dobrých postupů v této oblasti. V oblasti vzdělávání, školství chtěla bych zdůraznit, že v rámci programu Comenius komise podporuje spolupráci mezi školami z různých eh, členských států EU eh, s cílem odstranit genderové stereotypy a podpořit rovnost mezi ženami a muži. Dále bych chtěla zdůraznit, že v roce 2009 v rámci programu výměny osvědčených postupů v oblasti eh, rovnosti mezi ženami a muži komise zorganizovala diskusy právě o boji proti stereotypům ve školách, aby eh, chlapci a dívky ve školách měli později možnost svobodnější volby, kdy si zvolí obor, ve kterém chtějí působit a který třeba není vždy tradičně spojován s jejich pohlavím. Další výměna osvědčených postupů proběhne v říjnu 2012 a bude se týkat genderového vzdělávání Portugalsko, Španělsko a Dánsko předloží e, aktivity, které jsou prováděny v jejich zemích s cílem e, zvýšit povědomí jak učitelů, tak žáků o genderových aspektech a rovnosti mezi pohlavími. Další účastnické země budou moci diskutovat o možnostech, jak takovéto osvědčené postupy uplatnit ve svých zemích. A ještě další aspekt pracoviště, kde také je mnoho genderových stereotypů. Vy to, paní Spravdajko, ve zprávě uvádíte, eh, hovoříte o aktivitách eh, z osvětového typu, které jsou důležité, aby se hovořilo o příčinách a e, rizicích e, rozdílů v odměňování. Chtěla bych připomenout, že komise e, vedla velkou informační kampaň v boji proti rozdílek v odměňování v EU v letech 2009 až 2012. Také bych chtěla zdůraznit, že letos jsme zorganizovali druhý Evropský den boje proti rozdílu v odměňování. Bylo to 2. března tohoto roku. Takže každým rokem si zvolíme den, který odpovídá tomu procentu eh, odměňování. To znamená počet dnů, o které žena musí pracovat déle, aby si vydělala stejné peníze. Letos jsme také zahájili zvláštní iniciativu na eh, osvětovou činnost vůči podnikům, aby se také zde bojovalo proti rozdílům v odměňování, aby bylo možné podpořit podniky, eh, aby se vyrovnali s tímto problémem. Budou různé vzdělávací aktivity k této otázce. A eh, jednou z důležitých otázek je, podpořit podniky, aby využili potenciálu žen a talentů žen eh, v oblastech, kde je nadměrné množství mužů. A ještě eh, stručně eh, k, od, k rozhodování. Samozřejmě muži a ženy by měli mít stejné příležitosti postupovat, eh, růst ve své profesní dráze. V březnu 2012 komise předložila zprávu o pokroku v této oblasti, o tom tedy, jak jsou ženy zastoupeny v hospodářských vysokých funkcích. A komise teď zvažuje varianty pro adresná opatření, zacílená opatření v této oblasti, aby bylo možné dosáhnout vyrovnanější pozice mezi muži a ženami. Toto téma je ostatně také jedním z důsledků eh, konzervativního přístupu k úlohám mužů a žen v podniku i na trhu práce. A ještě bych ráda zdůraznila tři témata. Evropský sociální fond, hovoříte o důležitosti pracovat na této úrovni, v oblasti programačního období, které právě probíhá, proběhlo vyhodnocení eh, rovnosti mezi ženami a muži u akcí, které probíhaly eh, právě v boji proti kulturním a společenským stereotypům. Vyhodnocující zpráva je na webových stránkách DG zaměstnanost. Pro příští programovací období se také počítá s tímto tématem. Tuto informaci také najdete ve Staff Working Document Elements for Common Strategic Framework 2014 až 2020, tak jak to komise v březnu tohoto roku schválila. A nyní předposlední bod, úloha mužů. Úloha mužů je důležitým aspektem. Je to takový eh, příčný Eh, problém, který prochází napříč eh, strategií Evropské komise. V roce 2010 eh, komise zahájila studii o úloze mužů pro dosažení rovnosti mezi pohlavími a tato studie bude prezentována během zářijové konference v Bruselu a umožní, aspoň jak doufáme, poskytnout eh, více informací rozhodujícím činitelům, aby mohli vést účinnou politiku pro rovnost mezi pohlavími. A dále úloha Evropského institutu pro rovnost mezi pohlavími. O tom také eh, hovoříte eh, ve návrhu zprávy a já bych chtěla upozornit, že pracovní program, který v současné době probíhá, stejně jako budoucí pracovní program Evropského institutu počítá s tím, že budou prováděny různé aktivity v boji proti stereotypům. Zejména se bude soustředovat, eh, schromažďovat informace o tom, jak muži i ženy jsou zastoupeny ve sdělovacích prostředcích a dále o iniciativách týkajících se takových vzorových eh, eh, úloh mužů a žen v boji proti stereotypům. Děkuji, pane předsedo. Tak jsme kdy. Děkuji. A nyní tedy dáme závěrečné slovo paní Liotard, prosím. Já Děkuji vám. Já bych chtěla poděkovat všem za jejich připomínky, Myslím si, že se nám podaří docílit více věcí, když budou všichni spolupracovat. Velmi pozorně jsem naslouchala mimo jiné jedné kolegyni, která byla kritická a ráda bych si s ní o těchto slovech ještě promluvila. Protože říkala, že ženy chtějí mít flexibilní pracovní místa. Ale já se ptám, tom případě musíme být také velmi pozorní. Proč chtějí ženy tato flexibilní pracovní místa? Protože se chtějí postarat o děti. S tím nemám vůbec žádný e, problém, ale v mnoha případech je situace taková, že obrázek společnosti je prostě takový, když se my jako žena nepostaráme o své e, děti, tak jsme krkavčí matkou. Na druhé straně je situace taková, že hodně otců nebo partnerů by chtěli být taky flexibilně zaměstnáni, tak, aby mohli strávit více času s dětmi. Musíme se na to dívat z obou dvou aspektů. A když bychom se přidržovali tohoto obrázku ve společnosti, tak eh, by to asi nebylo to nejlepší. Já nechci říci ve své zprávě, že ženy nemají žádné právo volby, ale chtěla jsem pouze říct, že když je situace ve společnosti takto zaběhlá, tak eh, ženy možná i nevědomně učiní prostě určitá rozhodnutí. A to je to, eh, čeho by se, bychom se měli vzdálit. Společně se musíme snažit najít určitou cestu, jak to všechno zapojit do zprávy. A nyní k pracovním možnostem. Já jsem hovořila o hasičích. Hasiči jsou obvykle muži, což znamená, že ty se jedná o hasiči, ne o hasičce, <laughs> což znamená, že musíme Leco se změnit. Situace je taková, že někdy neexistuje žádná možnost rozhodnout se. A to musíme osvětlit. Je velmi důležité, aby mladí lidé, dokonce někdy i v raném věku, aby se, se na ně nedívali nějakým způsobem křivě, když se rozhodnou, dejme tomu, pro povolání uklizeče anebo pro povolání pečovatele jako muž Chtěla bych poděkovat všem a souhlasím s naší kolegyní. Musíme prostě vytvořit určité indikátory, abychom mohli poměřit některé věci. Ale jaké indikátory? V celé řadě věcí vůbec žádné indikátory neexistují a na to musíme rovněž pracovat. Jedna z dalších kolegyní řekla, že uvědomění si některých věcí je také dobrá zbraň a na to musíme také zpracovat. To, co řekla komise, je velmi dobré, protože komise se v celé řadě oblastí s tímto tématem také vypořádává. Pracuje velmi tvrdě na tomto tématu. Nicméně je škoda, že ne ještě ve všech politických oblastech si je komise tohoto úkolu vědoma. Já jsem někdy položila otázku, cože se udělalo v posledních pěti letech z politického hlediska, z legislativ, legislativního hlediska na straně komise. A kdy se probíralo potírání stereotypů. A ten výsledek byl velkým zklamáním. A dále jsem si položila otázku, co by se mělo stát v následujících pěti letech. A zatím zde neexistuje žádná konkrétní představa. A to platí pro všechny oblasti, sociální oblast, životní prostředí, ekonomika, inovace. Zatím tam neexistuje nic. A e, nestačí, aby jedna osoba se zabývala těmito věcmi. Je e, třeba, aby to byla průřezová oblast pro všechny tematické okruhy. A já bych apelovala na komisi, aby v následujících e, e, letech se zabývala tímto průřezově různých ředitelství. Děkuji. Děkuji. Já bych rád eh, zdůraznil otázku eh, chtěl bych zdůraznit, že naším úkolem je eh, zařídit co nejvíce svobody mužů i žen v jejich životech, aby výchova nebyla výchova chlapců a dívek nebyla omezena jen na 50% možností, ale aby si každý mohl vybrat mezi 100% všech možností. A tomu stereotypy brání. Stereotypy naznačují, jak má člověk žít, stanovují jakési sociální normy, které tlačí lidi do různých škatulek. Je potřeba diskutovat o těchto hranicích a také o tom, kudy vedou. Nicméně děkuji tedy za tuto diskuzi. A chtěl bych ještě sdělit časový harmonogram. Lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů je 18. září a o pozměňovacích návrzích budeme diskutovat 10. října a hlasování ve výboru se bude konat 6. listopadu. A na plenárním zasedání se patrně dostane v prosinci. Nyní tedy můžeme ukončit tento bod a přejít k bodu číslo 10 který se týká programu konkurenceschopnosti malých a středních podniků 2014 až 2020. A já předám slovo paní eh, Jana Kudakis. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Mě tato zpráva velice nadchla, protože spadám do podnikatelské sféry a myslím si, že je to zpráva, která může dosáhnout určité změny. Nicméně samozřejmě eh, je omezené, co můžeme dělat je omezené. Já bych chtěla vysvětlit výboru, kde jsme začínali a kde jsou naše limity. Musím se přiznat, že mě velice nadchla tato zpráva, že mě museli krotit a museli jaksi zabraňovat mým snahám změnit svět. Nicméně tedy tato zpráva, nebo ta, tento program eh, nahrazuje program CIP a eh, bude se na něj snažit eh, navázat. Naší působností, v naší působnosti není hovořit o navyšování financí, ale spíše o tom, že zapomínáme na přidanou hodnotu pro ženy z hlediska našeho výboru. Jde tu tedy o to, co můžeme v rámci omezení této zprávy vykonat. Samozřejmě, čím se musíme zabývat, tak to je i financování, ale špatná zpráva je, že eh, tato zpráva nepokrývá mikrofinancování, ale týká se pouze částek nebo nad 150 tisíc, takže se nezabývá příliš malými a středními podniky. To jsem zmínila v úvodu, takže nezapomínejme na to. Co můžeme udělat v rámci této zprávy? To je zabývat se oblastmi, jako jsou překážky ve vzdělání, a eh, možnosti žen uplatnit se v podnikatelské sféře a samozřejmě e, profesní přípravu. Další, co jsem začlenila do své zprávy, vím, že je to poněkud problematické. Komise mě informovala, že to není praktické, nicméně musíme tedy se podívat, jak to učinit praktickým, tak, aby to fungovalo. A to je potřeba většího množství dat ohledně toho, co přesně ženy dělají, kterým oblastem musíme pomáhat a zabývat se jimi. Uh, a doufám, že se nám podaří vyřešit co nejvíce problémů společně. Neměla jsem příležitost mluvit se zpravodají, což je poměrně neobvyklé, nicméně ráda si vyslechnu vaše názory a e, také e, by mě zajímal příště harmonogram. Děkuji a slovo má paní Klas, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní kolegyni Marině Janakudakis za tu vyváženou zprávu. Já si myslím, že zvolila správný přístup a chtěla bych říci, že i zpráva komise mi připadá dobrá a vyvážená, ale jde ji ještě, ještě zlepšit. A právě tomu se teď eh, věnujeme, protože kolegyně přesně ukázala na bolavá místa. Nejde tu jen o ekonomické aspekty eh, v dnešní době finanční hospodářské krize, která dopadá především především na malé a střední podniky, nýbrž eh, jde také o stárnutí společnosti, demokratický obrat, demografický obrat, který je potřeba zohlednit a také skutečnost, eh, že je k dispozici čím dál méně pracovní síly a všechno to musíme začlenit do svých úvah. Je tedy velice jasné, že malé a střední podniky obrovskou mírou přispívají k hospodářství a komise tu uvádí čísla. 67% pracovních míst v celé Evropě eh, je v malých a středních podnicích, které i nabízí, což je eh, výborná, eh, tak vyvíjí značnou aktivitu. A já si myslím, že zvláště v ve venkovských oblastech leží tato koncentrace na malých a středních podnicích. Ty se právě ty často zaměstnávají ženy a ty tímto tedy mohou přispívat společnosti, přiložit ruku k dílu a to je velice značné procento a my je musíme podporovat. Komise požaduje pouze lepší podmínky pro malé a střední podniky, přístup přístup, na finance, přístup k financím a přístup k trhu by ovšem měl být zlepšen a pokud je o tu specifickou cílovou skupinu, kterou jsou ženy, tak ty musí být podporovány. A myslím si, že to, o čem jsme právě diskutovali, tedy ty pohlavní genderové stereotypy, tak ty bych vnesla i do této diskuze, protože právě e, genderové stereotypy často e, vězí v hlavách e, lidí, a to i žen. Myslím si, že e, jako žena e, tady sedím a předkládám svůj program. E, takže abychom měli dobrou společnost, tato zpráva tedy přísluší výboru pro průmysl a my jsme tady na dobré cestě k tomu, abychom tu zvláštní skupinu, cílovou skupinu, kterou jsou ženy, abychom ji vnesli do celkového obrazu. Já si ještě ráda e, promluvím s paní e, Jana Kudakis e, o pozměňovacích návrzích, zejména co se týká mladých lidí a žen. To je podle mě velice dobrá kombinace. Mladí lidé a ženy. Ta by měla být vnes, na to by měl být klást zřet, kladen zřetel, zejména pokud jde o jejich rovnováhu, rovnost. Podporuji také požadavek na zlepšení přístupu k finančním prostředkům a k, a k, k dalšímu vzdělávání. Chtěla bych vznést jeden pozměňovací návrh a to je právě e, další kvalifikace, další příprava. Myslím si totiž, že z všeobecného hlediska, zejména pokud jde o dívky a ženy, tak eh, tady eh, je potřeba je podporovat. Jsou tu možnosti na mezinárodních trzích. Malé a střední podniky už jsou dnes eh, přeshraniční a mají celosvětovou působnost, to jim umožňuje mimo jiné internet, ale co se stane, když nemají infrastrukturu? A tady už se dostávám zpátky k tomu venkovskému prostoru. Tam je e, často chybějící infrastruktura, e, datová dálnice se tam nedostává, a právě chybějící infrastruktura je často motivací, proč zrovna ženy ve venkovských regionech e, zakládají vlastní podniky a působí ve sféře malých a středních podnicích. To je takový začarovaný kruh, protože chybí infrastruktura, protože na pracoviště je to daleko, tak se ženy chápou e, toho, té možnosti e, být samostatně vydělečně cíné. A to má taky určitou hodnotu, vzniká potom hodně malých podniků, mohou si rozvrhnout pracovní čas tak, jak chtějí, s ohledem na eh, rodinu. A také eh, se jim lépe skloubuje pracovní život s rodinným. Je to také svého, svým způsobem nutnost. Ještě tento týden bych eh, ráda přednesla návrhy, jak zvýhodnit nejen znevýhodněné ženy ve venkovských regionech, ale také jak lépe využít jejich potenciál. My v, v, v, při dnešních demografických tendencích potřebujeme využívat potenciál žen, ale k tomu jsou zapotřebí příslušné struktury. Ženy postupují v té oblasti samostatnosti jaksi krok za krokem a bylo by výborné, kdyby například eh, bylo, měly ženy vyšší plat o 5 tisíc euro, ale to samozřejmě nejde. Banky jim nepůjčí úvěr na 5 tisíc euro, protože se to nevyplatí. já jakožto žena přesně vím, že bych ten eh, úvěr splatila, že bych mohla dále investovat a to, to je potom ten další krok. A tento přístup krok za krokem mají ženy poněkud jiný. A právě chybějící infrastruktura a chybějící přístup eh, na trh se týká především žen, což je další prostředek, kde je, je to další oblast, kde je potřeba naší podpory. Domnívám se tedy, že tu máme mnoho sporných bodů, máme tu eh, dokument komise, který je z celkového hlediska vytyčuje správnou cestu a já si myslím, že tento eh, týden budeme moci předložit hmatatelné a rozumné pozměňovací návrhy. Velice děkuji paní zpravodajce za její zprávu a budu předkládat pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Dávám slovo paní Papadopoulou, prosím. Thank you very much, eh, chair. Děkuji, pane předsedo. I já chci pogratulovat paní Jana Kudakis za její návrhy. Tohle je zpráva, která má mnoho cílů zvláště nový program pro podnikatele, zvláště malé a střední podniky, kteří by těžili z eh, lepšího přístupu k financím. Také se zaměřuje na občany, kteří chtějí být samostatně vydělečně činnými a chtějí zakládat, nebo chtějí zakládat své vlastní podniky a také se zaměřuje na pomoc eh, členským státům, v tom, aby vypracovali a implementovali eh, efektivní politickou reformu. Víme, že žen podnikatelek je málo a máme tu statistické tabulky, můžeme činit srovnání a vidíme, že mnoho žen v jižní části Evropy ale také i v řadě dalších zemí váhají, když mají začít s vlastní podnikatelskou činností a potřebují mnoho pobídek. Musí bojovat proti stereotypům, nemají dostatečné know-how znalosti, nevědí, jak snadno získat přístup k financím. A právě v tom bychom jim měli pomáhat z hlediska našeho výboru. Samozřejmě jsou tu určitá omezení. Nemůžeme toho udělat mnoho, ale budeme se snažit dosáhnout přidané hodnoty k tomu, abychom dali ženám sílu zapojovat se do aktivit, které si žádají podnikatelské dovednosti a pomůžeme jim získat tyto dovednosti. Dáme jim příležitost eh, učit se, jak zakládat vlastní podnik, jak ho rozvíjet, jak mít důvěru ve svou sílu, jak měnit způsoby uvažování. V tomto všem potřebují mnoho povzbuzování a my se o to budeme snažit. Budeme se snažit zapojovat eh, mladé lidi, eh, především tedy mladé ženy, které dnes čelí velké řadě problémů, když se snaží získat prostředky a znalosti k tomu, aby založili svůj vlastní podnik. Já se velice ráda setkám se spravodajem a s ostatním, se spravodajkou a s ostatními stínovými spravodajkami a předložím pozměňovací návrhy eh, co nejdříve. Děkuji. Já tedy nyní z titulu stínového zpravodaje udělím slovo sám sobě. A myslím si, paní Jana Kudakis, že, jste se, že se vám povedlo vnést genderovou perspektivu právě do oblastí, kde je to e, potřeba. E, vaše návrhy jsou velice silné v mnoha ohledech a e, z toho mám radost. Myslím si, že nakonec to bude velice dobré stanovisko. Mám dvě věci, jednu malou a jednu větší. Pokud jde o pozměňovací návrh 1, tak tam přesně nerozumím, proč jste smazala to nízkouhlíkové hospodářství a hospodářství účinně využívající zdroj a sociální soudržnost a to jste, eh, za, to jste vyměnila za formulaci ve stejné míře pro muže a ženy. Z mého hlediska by tam mělo zůstat obojí. Nemělo by být tak těžké to skombinovat. Podle mě jsou to dvě eh, velice důležité, dvě velice důležité zmínky. Já bych, eh, já bych tam ponechal tu formulaci, která je v původním textu a přidal tu vaši. Další věc je, že co se týká návrhu komise, tak tam se mluví o malých a středních podnicích, což někdy bývá taková eh, bublina, o které se říká, jak je důležitá. A právě v této bublině zapomínáme na to, čím to je, že můžeme produkovat výrobky, že můžeme mít eh, růst, prosperitu a tak dále. Celá společnost je organizována do velkého celku a jestliže ženy mají možnost na pracovním trhu eh, produkovat, účastnit se ekonomiky, přispívat k takzvanému zvýšenému růstu, tak tu musí existovat eh, sociální infrastruktura pro ně. A tou sociální infrastrukturou myslím to, že tu musí existovat školky a eh, další věci. Jinak samozřejmě víme, že ty pracovní příležitosti, že nám ucházejí, protože musí zůstat doma. To je téma, o kterém musíme mluvit velice dlouho, ženy by měly mít více možností v, v malých a středních podnocích a tak dále, ale pokud nebudou mít ženy praktickou, v praxi možnost účastnit se ekonomiky, tak je to poměrně těžká situace. Samozřejmě nemůžeme eh, pokrývat úplně všechno, nicméně tato perspektiva mi chybí, což je jakýsi základní kámen Samozřejmě růst nezávisí jen na malých a středních podnicích, ale také na tom, aby lidé měli možnost v nich pracovat. S tímto bych tedy poděkoval a dám slovo komisi, aby vyjádřila svůj názor. Paní Mitchell. Thank you very much, Chair. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také zpravodajce a všem těm, kdo se zúčastnili diskuse. Chtěla bych eh, na začátek říci, že rozhodně nemáme eh, úmysl omezovat eh, nějak vaši ambicioznost, jenom chceme zůstat nohama na zemi. Tady byla vyjádřena celá řada cílů a jakožto ženy samozřejmě Eh, je eh, tady jistě eh, na místě vyjádřit určité zklamání, tak jak se to tady vyjádřili a já to chápu. Paní Jana Kirakis tady se zaměřuje na tyto aspekty. Je to všem jeden program a musíme tedy jasně říct, co můžeme v tomto rámci diskutovat. Otázka e, potenciálu žen jakožto podnikatelek. Tady můžeme jenom říci, že z plného srdce pracujeme na tomto směru. E, nedávno proběhl určitý výzkum, kdy se srovnával e, britské a americké podmínky z hlediska podnikatelství žen. Máme tady některé podobnosti eh, a stejný jazyk, a přesto jsou pozoruhodné rozdíly, eh, protože jsou tady eh, na jedné straně statisíce takových situací, které rozhodně mají pak svůj dopad na růst. Dále otázka žen ve venkovském prostředí, otázka stereotypů. Velmi dobře víme, že je velice těžké se vyrovnat se všemi těmito faktory. Dále bylo řečeno, že eh, tady je Otázka pozňovacích návrhů. Tady myslím, že je velice složité eh, soustředit a sehnat všechny ty ukazatele, o kterých se hovořilo. My se snažíme postupovat eh, dobrým způsobem a rozhodně vás nechceme nějak zklamat Eh, například návrhy 9 a 13, nejsem si jistá, že tady údaje existují a pokud ano, tak to bude pravděpodobně eh, jen na místní úrovni a dokonce mm, jen u některých členských států a velmi neúplné na evropské úrovni. A mm, nevím, jestli je skutečně možné tyto věci využít spolehlivě, konsistentně. Máme tady určité pochybnosti. Pokud jde o finance, tak bych chtěla jenom zdůraznit, že stále ještě je možné v rámci programu COSME eh, garantovat takové eh, režimy mikroúvěrů, ale komise tady navrhuje program pro sociální změny a inovace. Ten pokrývá mikroúvěry. A my bychom nechtěli tyto věci pokrývat ve dvou různých eh, věcech. Myslím, že eh, nebudu prodlužovat své, prodlužovat své vystoupení s dalšími body, jenom bych chtěla říci, že eh, summit eh, o malých a středních podnicích, který proběhne v říjnu, to bude příležitost, jak věnovat pozornost ženám podnikatelkám a já se těším, že tam uvidím známé tváře, které se zúčastní, za což budeme velmi vděční a vlastně už takový, taková malá ochutnávka e, toho, co nás čeká, když dovolí pan předseda. Ráda bych vám tady dala nejnovější brožuru o cestě k úspěchu. Tématem je e, evropské malé a střední podniky jakožto mezinárodní šampioni. To je naše téma. 50% e, podnikatelů v malých a středních podnicích jsou ženy a to je Dobré, ano, samozřejmě v módních eh, odvětvích, potravinářských odvětvích, ale teď jsou i ženy eh, v životním prostředí, v bezpečnosti, eh, v loďařství. Takže to je velice dobrý příklad, který určitě láme stereotypy. A my se velice těšíme, že se tyto věci všechny podrobněji probereme. Budeme také velice eh, rádi k dispozici eh, zpravodaji, eh, zpravodajce tedy i všem dalším poslancům a poslankyním a budeme rádi dál diskutovat na to téma. Děkuji a nakonec má slovo paní Jana Kudakis, prosím. You think I'm gonna resist this one? Já určitě neodolám. V žádném případě neodolám. A k vám se vyjádřím až na závěr. Takže já myslím, že tady skutečně po tomto vystoupení eh, mám jakoby eh, křídla. Vy jste velice posílila eh, to, co je v této zprávě. Opravdu my musíme prostě se s tím vyrovnat tím, že se tady zabýváme se ženami. Otázka diskutování údajů, dat. Ano, já chápu ten problém a chápu také, že to je věc, na kterou se musíme podívat a zvažovat, jak eh, ten problém bude méně problematický a mít tady některé návrhy. Těším se na pozněvací návrhy, některé zajímavé návrhy už mám, například eh, tady jako ženy podnikatelky se na to můžeme jistě dívat z různých úhlů pohledu. Z, také se řada věcí objevuje ve zprávě a otázka sociální infrastruktury. Tu diskusi teď samozřejmě vést nemůžeme, že potřebujeme mateřské školky, eh, jesle mm, a že by k tomu měla přispět i podnik. No, když je to podnik o třech pracovníků, tak to těžko, tak to jde. Já prostě těším se na tuto diskusi. V každém případě děkuji. Ano, také já se na to těším. Děkuji mnohokrát za tuto diskuzi, tuto debatu a tímto bych chtěl jen oznámit časový harmonogram, který se týká tohoto stanoviska. Lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů paní Jana Kudakis je 13. srpna. Výbor bude hlasovat 19. až 20. září ITRE bude hlasovat 8. Eh, 9. října a eh, v listopadu nebo později na podzim bude předloženo plenárnímu zasedání. Tím jsme uzavřeli bod 10 a přecházíme k bodu 11, který se týká rozpočtu Evropské unie pro rok 2013. Všechny oddíly. Já, máme trochu málo času, takže okamžitě dávám slovo paní Hannibal. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Asi jste si všimli pozměňovacích návrhů, které jsem podala. Já si myslím, že je to veliké zklamání. Jsem velice zklamaná. V podstatě e, nej, není překvapení, že vidíme, že rada se snaží škrtat ty navýšení, které jsme navrhli. Ale stejně si myslím, že je to zklamání, zvláště v současném ekonomickém klimatu, protože právě ty linie, kde se škrtá, jsou podle mě velice důležité a zahrnují i pracovní podmínky v rámci solidarity zaměstnanosti a genderové genderové rovnosti, které chce rada škrtnout o 14,84%, další oblast o 22%, financování eh, Institutu pro genderovou rovnost o 4% a eh, boj proti eh, násilí a rovné příležitosti 7,69%. Zejména s ohledem na Dafne je to poněkud znepokojivé. Zvláště tento rok jsme doufali v navýšení prostředků pro Dafne. A tady si myslím, že je to téměř podraz, abych tak řekla. Je to pro mě opravdu hluboce depresivní. Takže já tady teď navrhuji, abychom se nevzdávali v této fázi. Naopak musíme se držet toho, co jsme původně navrhovali a měli bychom podat pozměňovací návrhy tak, aby ty rozpočtové okruhy zůstaly takové, jaké byly v původním návrhu. Je zajímavé, když si to spočítáte, protože když vrátíte eh, rozpočet na úroveň závazku komise z roku 2012, tak se alokace na tuto oblast zvýší celkem o zvyší o 1,8 e, milionu euro, což je v podstatě 1% rozpočtu. Tady nejde o žádnou e, horentní částku a právě proto je to e, pro mě takové zklamání, protože je výjimečné, aby za málo peněz se dalo vykonat tolik. Takže tímto škrtem velice mnoho ztrácíme. Myslím si, že bychom si měli stát za svým. Měli bychom si stát za tím v poměrně malým navýšením, protože je velice důležitý pro ženy a genderovou rovnost. Takže silně navrhuji, abychom nevzdávali tento boj. Pak mám e, další lepší zprávu, pokud se týká e, pilotních projektů. Jak víte, tak navrhujeme čtyři Týká, týkají se například ekologické transformace na zelená pracovní místa, podporu e, svobodným matkám, e, boj proti obchodu s lidmi a prostituci a další, který se týká indikátorů, e, které by měřily implementaci zlepšování podmínek žen a dětí v běžném životě. Ty první projekty si příliš nepolepšili, místo A mají teď C nebo D, ale ten poslední o vývoji indikátoru, který by měřil který by měřil životní podmínky žen a dětí, tak ten dostal hodnocení A. Takže se zdá, že tady bychom mohli něčeho dosáhnout. Dostal známku A a 1 milion euro byl eh, pro něj alokován, což ovšem neznamená, že se to opravdu stane. Nicméně je to na dobré cestě, takže držme tomuto projektu palce. Myslím si, že to je dobrá zpráva vzhledem k tomu, že tento výbor ještě nikdy neměl pilotní projekt. Takže si myslím, že tady si vedeme dobře. Chtěla bych říct ještě několik věcí a vzhledem k času budu co nejstručnější celá řada věcí, které komise dělá, eh, má větší genderovou perspektivu, což je dobré a my bychom tedy, my, my si, my, na, může to vypadat, že to poslání dostat genderovou perspektivu do všeho se celkem daří. Pokud jde o organizovaný zločin, což je článek 1859, ten byl obohacen o genderovou rovinu a zejména o ochranu obětí eh, genderového násilí i když tedy finanční příděl není příliš velký, tak eh, ten duch tam obsažen je, což je úspěch. Pokud jde o článek 1936, eh, zvláštní zastoupení Evropské unie byl pozměněn tak, aby eh, obsahoval zmínku o genderové vyváženosti. že ženy jsou eh, u srdce evropských externích zahraničních projektů a u jejich provádění a je zásadní, aby Evropská unie vytvářela takovéto politiky a, ona je vytváří, takže to je dobrá zpráva. Další článek, který byl obohacen o genderovou perspektivní, je článek 49, který podporuje eh, přeměnu pracovních míst, místa s většími právy to ovlivňuje značné množství žen, které mají nejistá pracovní místa a tím pádem nejistou finanční situaci. Je samozřejmě pravda, že ženy se mohou nadále vysoce koncentrovat do několika eh, profesí, kde často jsou jim odměnou eh, nízké platy, eh, zkrácené úvazky a málo zaměstnaneckých výhod. A právě tato segregace je jedním z faktorů přetrvávajících platových rozdílů mezi pohlavími. Komise se zavázala bojovat proti genderovým platovým rozdílům v rámci strategie pro rovnost mezi muži a ženy 2010, 2010 až 2015. A je důležité, abychom tedy věnovali pozornost ženám ve špatně placených a nestálých pracích. Myslím si, že to bychom měli vítat. Ale jinak je pro mě tento rozpočet velkým zklamáním a musíme až do samého konce bojovat. Mám několik otázek, které bych chtěla položit komisi. Nejprve se chci zeptat, jestli tam, kde rozpočet byl snížen od, od, od čísel z roku 2012, tak jestli ta snížení bylo podloženo nějakým nevyčerpáním z minulých let, jestli jsou nějaké podklady, které by říkali, že tam nebyly eh, vynaloženy všechny prostředky, anebo jestli je to jenom takový arbitrární škrt. Protože zkrátka teď se chce škrtat. To je má první otázka. Druhá zní, proč jsou tak velké škrty v oblasti prevenci boje proti zločinu. To je článek 0509. Když se podíváte na čísla, tak tento škrt je značný. Je to 64 milionů eh, a 100 tisíc euro, což je asi 45 celé této rozpočtové linie. A mě by zajímalo, protože eh, zločin je obecně vnímán jako důležitý, tak proč byl takto tvrdě postihnut? Mohla by prosím komise odpovědět na tyto mé dvě otázky? Děkuji. No uh, Nikdo se eh, nehlásí o slovo. Já bych rád stručně řekl, no, přejdu zpátky do švédštiny. Budu nyní hovořit švédsky. Chtěl bych jen krátce říct, že e, naprosto sdílím vaše zklamání a také sdílím vaše stanovisko, pokud jde o naši roli. Role našeho výboru je e, hovořit o tom, co je potřeba, abychom měli dobrý rozvoj a dobrou politiku. Není roli našeho výboru přejímat v tuto chvíli jakousi ekonomickou odpovědnost. Samozřejmě máme finanční krizi a tak dále, ale my musíme reprezentovat podře, potřeby, které existují. To vidíme v našem programu. to jsou důležité otázky, o kterých jednáme. To je naše kompetence. A ostatní, ať později si utvoří ostatní úsudky, to je potom už jiná otázka. Ale my tedy musíme e, reprezentovat ty potřeby. A samozřejmě je značná potřeba e, navyšovat tyto programy jako je Dafne, to už je v podstatě taková značka, ale samozřejmě je potřeba, aby měla nějaký obsah, nějaké finanční prostředky. Tak, takže já sdílím ty vaše obavy. Teď bych nyní předal slovo paní Katorské z komise. Prosím. Kreator Kwiatkowska? Sorry. Yes, uh, that's right. <laughs> Sorry, it was really... No, that's good. Um... Okay. Ano, ano, to je v pořádku. Pane předsedo, děkuji, že dáváte slovo komisi, abychom mohli odpovědět na otázky. Takže první otázka o programu DAFNE. Návrh rozpočtu navrhuje sumu 18 milionů, eh, což je eh, navrženo i v původním finančním programu. Když to srovnáme s rokem 2012, tak je tady snížení a to snížení je vzhledem k tomu, že během roku 2012 eh, rozpočtový orgán zvýšil alokace na rok 2012 o 2 miliony. Pokud je o druhou otázku, která se týká toho snížení oproti roku 2012, tak pokud je o návrh komise, návrhu rozpočtu na 2013 pro program DAFNE i pro eh, programu Progress, tak jsou tady závazky i plnění tak, jak se s tím počítá eh, v programovém plnění na rok 2013. Když se podíváme na plnění v roce 2011, tak eh, je to poměr nad 90 pro všechny tyto programy, eh, pokud jde o závazky i platby. Děkuji. Děkuji. Nyní dám slovo znovu paní Hannibal, prosím. Um, um, Děkuji za tyto odpovědi. Já eh, myslím, že eh, musíme v tomto pokračovat, protože musíme mít jistotu, že tady je náležité eh, finanční pokrytí eh, tady těchto aspektů genderových, eh, čili my v tomto procesu se nemůžeme takto zdát. A myslím, že to je opravdu zklamání tváři v tvář tomuto rozpočtu. My prostě nezvažujeme rozpočet jako celek, ale zabýváme se naší části rozpočtu a na to se díváme v tomto smysle, smyslu. Nehovoříme o těch globálních rozpočtech, o tom, kde by EU měla eh, provádět škrty. Prostě my chceme zajistit, aby tady bylo adekvátní financování naší problematiky, to je genderové problematiky a boje za eh, rovnoprávnost. Tak se mi Děkuji. Ještě teď bych chtěl oznámit, že lhuta pro podání pozměňovacích návrhů je 26. července 12.00, 26. července. Výbor bude hlasovat 3. Eh, září. A v říjnu se bude hlasovat v rozpočtové výboru. V rozpočtovém výboru. Tím můžeme opustit tuto otázku a přejdeme k bodu číslo 12 Máme trošku časovou tíseň. Nicméně ptám se, zda je v pořádku, kdyby Andrea teď během čtyř minut přednesla tuto zprávu. Pokud ne, můžeme to probrat po obědě, nicméně máte šanci eh, prezentovat eh, svůj návrh teď. Myslím, že eh, to trochu zkrátím, ale že během těch čtyř minut bych to měla i stihnout. Eh, dovoluji si představit stanovisko, které se týká soudržnosti politik ve prospěch rozvoje za rok 2011, kde je hlavním výborem výbor pro rozvoj DEVE. Eh, v první řadě chci poděkovat sekretariátu za skvělou pomoc a eh, chci zdůraznit, že vzhledem k tomu, že je počet znaků stanoviska omezen, nebylo možné do tohoto stanoviska zahrnout všechny podněty. Nedá se bohužel nic dělat. Snažila jsem se proto soustředit především na z mého pohledu lidskoprávní témata, které se týkají žen a dívek v rozvojových oblastech. Vynechám tedy eh, celý úvod, který se týká zprávy komise. Předpokládám, že stínoví zpravodajové si ji sami přečtou. Eh, ve stanovisku za náš výbor jsem se zaměřila na ty oblasti, které jsou z mého hlediska klíčové, tím, že patří, jak už jsem řekla, k základním lidským právům žen a dívek. Podle mého názoru je problematika rozvoje vždy úzce spjata s dodržováním lidských práv. Soustředila jsem se proto tedy v první řadě na zdraví žen a zdraví matek, práva dětí, a to konkrétně na práva dívek a na problematiku týkající se násilí na ženách a dívkách. V rozvojových oblastech jsou často slabé sociální struktury a dětem, dívkám Chybí dostatečná možnost vzdělávání, které by určilo základní normy lidských práv i demokracie. Již od raného věku dívek je proto zásadní měnit mentalitu týkající se úlohy žen a upozorňovat na jejich práva a zastavit upřednostňování chlapců. V případě, že dívky svá práva znají, dosáhnou lépe své autonomie a lépe naleznou odvahu říci ne například nucenému či brzkému sňatku, či lépe se dokáží bránit v případě jiného porušení lidských práv. Tyto dívky budou také dále pokračovat ve vzdělání a vytvoří tak i jiné předpoklady do budoucna pro své vlastní děti. Součástí agendy zdraví žen a matek je podle mého názoru dostatečná informovanost žen ohledně svého sexuálního a reprodukčního zdraví. Tato informovanost a povědomí je nejen základem boji proti smrtelným chorobám, jako je AIDS, ale posiluje zároveň i nezávislost žen. Reprodukční a sexuální zdraví žen je zakotveno v platformě Peking plus 15, což tady nebudu dále opakovat, protože se tím tento výbor neustále zabývá. A víme, že ta definice se neomezuje pouze na možnost potratu. Nýbrž je to komplexní definice a je potřeba, aby byla tímto způsobem, nebo aby byl kladen důraz na to, aby byla dodržována i tam, kde je eh, kam směřuje rozvojová pomoc Evropské unie. Co se eh, týká násilí v rozvojových oblastech, sexuální násilí a znásilňování eh, se používá jako běžný válečný nástroj. Bohužel způsobuje to nejen velké utrpení, ale zároveň to těžce narušuje celý hospodářský rozvoj těchto zemí. Násilí však není jev, který by se vyskytoval pouze v konfliktních oblastech. Ženy a dívky čelí dalším násilným činům, které vycházejí převážně z tradičních praktik. Mezi ně patří například oběti mrzačení ženských pohlavních orgánů, oběti zabíjení novorozených dívek a prenatálního výběru obětí a zároveň oběti domácího násilí. Tyto jsem zmínila v druhém odstavci návrhu stanoviska. Eh, chtěla bych samozřejmě znát názor kolegyň, byť vím, že teď už na to tedy není čas, ale předpokládám, že eh, budu nebo že obdržím pozměňovací návrhy. Chtěla bych ještě na vysvětlenou eh, dodat, že samozřejmě právo žen na vlastnictví, právo žen na to vlastnit majetek považuji také za jedno ze základních práv ale jak jsem již zmínila, tak omezení délky textu eh, bylo takové, že jsem se rozhodla tuto problematiku eh, ve prospěch těch, které jsem zmínila, neřešit, stejně tak jako problematiku týkající se práce dětí. Snažila jsem se stanovisko udržet v daném rozsahu a s důrazem právě na základní eh, lidská práva, která se týkají žen a dívek. Děkuji za pozornost a těším se na diskuzi nebo pozměňovací návrhy. Děkuji. Nyní tedy nemáme příliš času, ale pokud je nějaký poslanec, který chce diskutovat o této otázce, uděláme to eh, po 15.30. Tehdy se můžeme vrátit k této otázce. Teď už to nestíháme. Nevím, jestli to budou odpoledne zástupci komise, takže těm bych ještě slovo dal velice krátký komentář. A e, jinak e, děkuji e, tlumočníkům a budeme pokračovat ještě malinkou chviličku. Děkuji, pane předsedo. Já jsem z DGDFCOM, odpovídám za zprávu o koherentnosti rozvoje politiky nebudu příliš držovat. Děkuji výboru za to, že zvažuje toto zprávu, protože my se snažíme, aby tato zpráva byla k dispozici také mimo výbor, aby proběhla širší diskuse a nemáme žádný konkrétní problém s tím, co tady bylo řečeno a těšíme se na další diskusi na toto téma. Děkuji. A jestliže tedy některý z poslanců chce e, nadnést tuto otázku, může to učinit e, odpoledne, začneme tím v 15.30. Nicméně nyní, bohužel, ano, dostanete slovo v 15.30. Dobře, tak velice stručně nyní. E, toto je vynikající stanovisko vzhledem k okolnostem a vzhledem k velmi omezenému rozsahu, eh, tedy počet slov je omezen, tak je opravdu velice důležité eh, tady toto eh, proskoumat prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Možná přijdou ještě některé další oblasti, které zmínila paní zpravodajka nebo navrhovatelka, konkrétně třeba otázky negramotnosti žen a také změna mentalit. To jsou věci, které rozhodně eh, ovlivňují celou situaci. Prostřednictvím pozměňovacího návrhu bych chtěla eh, některé věci eh, nadnést a možná navrhnout některé další oblasti, kde je možné posílit práva žen. A já to říkám tedy nyní, abych nemusel hovořit odpoledne. Jako- Děkuji, e, já se omlouvám. Velice krátká odpověď poděkovat za tu příležitost, e, aby se toto stanovisko projednávalo ještě odpoledne, ale bohužel jsem si omluvit, protože já jsem počítala s tím, že bude projednáno nyní, nebo respektive dopoledne a odpoledne už mám úplně jiný program, který asi nebudu moci změnit. Dobře, v tom případě se velice omlouvám, že jste dostala tak málo času. Je mi to velice líto. Nyní musím ukončit eh, tuto část zasedání. Pokud se podíváte na časový harmonogram, tak eh, lhuta pozměňovacích návrhů je 17. července. Eh, ve výboru se bude hlasovat 3. září a Devi bude hlasovat 18. září a, a potom se to dostane do pléna. Tímto bych tedy uzavřel tento bod. Chci říct jen tři věci. V 15.00 máme důležité hlasování o balíčku obětí zločinu. Je to společné zasedání s Libe. Ne tady, ale v místnosti eh, Libe. Potom eh, budeme pokračovat v agendě 15.30 eh, zde. Nyní tedy půjdeme na oběd. Děkuji tlumočníkům za trpělivost. Velice se omlouvám, že jsme přetáhli. Nicméně všem přeji eh, dobrou chuť.